Okay, colleagues, if I can reconvene the meeting. Kolegové, budeme pokračovat v naší schůzi. Nejprve vám řeknu, na čem jsme se dohodli s koordinátory. Ještě dopoledne. Nejprve jsme se mluvili na zpravodajích. Tři zprávy eh, byly dohodnuty. Jednak je to návrh na řízení o pravidelném zkoušení multifunkčních vozidel a přívěsů. Druhý návrh se týkal technických silničních kontrol komerčních eh, vozidel a třetí návrh se týkal návrhu směrnice na změnu směrnice Rady 37 1999 o registraci vozidel. Rozhodnutí koordinátoru bylo následující že tedy eh, se provedou tyto tři zprávy, ale že se odkládá rozhodnutí, o kdo přesně to bude a o tom rozhodnou koordinátoře 18. září. Takže byly schváleny ty tři zprávy, ale dosud eh, nebyly schváleni příslušní zpravodajové. Další bod byla zpráva z Komise o implementaci směrnice 59 z 2003 týkající se kvalifikace a pravidelného školení řidičů. A tady zase rozhodnutí bylo přijato, že by k tomu měla vzniknout zpráva z vlastní iniciativy, ale ještě čekáme do 17. září, do, jestli nevyjádří některá z politických skupin zájem o tuto zprávu. A pokud žádná ten zájem nevyjádří, tak ta zpráva nevznikne. Takže koordinátoři v rámci svých skupin by mě to měli skonsultovat a zjistit, jestli by o to někdo zájem neměl. Dále zpráva komise o implementaci nařízení roku 2008, 3208 o bezpečnosti silničního provozu a tady bylo rozhodnuto, že žádné další kroky k tomu přijímány nebudou. A potom jde rozvoj o rozvoj železničního trhu. Žádné bezprostřední kroky, ale koordinátoři Chtějí zajistit, aby tato zpráva byla použita jako ehm, kontext eh, našeho projednávání železničního balíčku. A dále jde o nařízení 443 2009, které se bude revidovat a kde by měly být stanoveny podmínky pro dosažení limitu emisí u osobních aut do eh, roku 2020 a potom souběžně s tím také u lehkých komerčních eh, vozidel. Hlavním eh, výborem pro to je výbor pro životní prostředí a rozhodnutí, na které jsme se dohodli, bylo, že by zpravodaj udělal obě, oba tyto, obě tato témata. A podle rotačního systému je to na socialistech a demokratech. Plán do roku 2014? 13? Do září by koordinátoři měli se dohodnout na dvou delegacích. Na jedné už jsme se dohodli. Jedna by měla jet do severozápadní Anglie, jedna by měla jet do Washingtonu, ale ještě pořád bývají dvě, eh, dvě mise a do konce září také by měly zaznít jakékoliv návrhy členů k slyšením a nebo k návrhům schůzí našeho výboru, takže pokud budete mít do tohoto data do 12, do 12 hodin 13. Eh, září k těmto věcem, tak se eh, prosím přihlašte, pokud budete nějaké podněty na slyšení, tak eh, to dejte vědět svým koordinátorům a do 13. to bude oficiálně oznámeno a 17. potom bude další schůzka koordinátorů k transatlantickým otázkám. Koordinátoři se rozhodli pozvat členy výboru pro dopravu, aby přímo předkládali své pozněvací návrhy k zprávě výboru INTE do 21. září 12 hodin. Také bylo rozhodnuto eh, napsat dopis panu eh, Moreirovi, předsedovi výboru pro zahraniční obchod, to se také týká našich vztahů se Spojenými státy, a dále bude napsán dopis komisaři Kalas, komisařům Kalasovi, Almoniovi a Chuchtovi. A tady jde o nadcházející UPS a TNT. Teď eh, komitologie. Koordinátoři chtějí napsat dopis panu Kalasovi týkající se tekutin a kontrol tekutin na letišti s tím eh, s výhledem na to, že by se ta pravidla zmírnila. A komise by tedy měla předložit eh, návrh parlamentu. Eh, jako bod různé s, nebo v rámci bodu různé se hovořilo o ústní otázce eh, a prohlášení komise týkající se zdanění eh, železničních podniků ve Francii. Dokumenty pro informaci byly také předány koordinátorům. Je to dopis předsedy komise Barosa, předsedy parlamentu Šulcovi, to se týká těch velkých eh, kamionů. A potom byl předložen předběžný návrh termínu schůzí. Tolik tedy moje zpráva ze schůzky koordinátorů. Máte k tomu někdo nějaké připomínky, komentáře? Pokud ne, tak to považuji za schválené výborem. Děkuji vám a další bod, který máme na programu, jsou, je rozvoj transevropské dopravní sítě, pan Kumocakos a pan, paní Herco, Hercog. a pan Ertuk, pardon. Nejprve dáme slovo oběma spoluspravodajům a potom panu Bachovi za Evropské hospodářské sociální výbor. A každý z nich bude mít čtyři minuty na to, aby... Nebo ten bude mít čtyři minuty na to, aby prezentoval stanovisko eh, Evropského hospodářského sociální výboru a potom dáme slovo eh, ostatním rádi bychom o půl páté tento bod eh, dokončili, to říkám možná začátek, aby jsme viděli, že máme hodinu a čtvrt na celou věc. A začínám tedy, nejprve dám slovo eh, spolu s pan Kumocakos, potom pan Ertuk. Takže pane Kumocakos, si máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím, že tady nemusíme zdůrazňovat, jak důležité jak důležitá je otázka, o které tu dnes jednáme. Transevropské dopravní sítě jsou eh, jednou z nejdůležitějších, eh, možná vůbec nejdůležitějším bodem eh, plánu pro evropský rozvoj v příštích 15-20 letech, ale možná i potom. A v obzvláště nepříjemné ekonomické konstelaci ve chvíli, kdy rozvoj a růst evropské ekonomiky se stal z původního cíle zoufalou nutností, ty transevropské dopravní sítě eh, získaly ještě větší strategický význam. A tohle zdůrazňuji. Nejen proto, že nadchází diskuze o těch pokynech, eh, která by tu měla proběhnout dnes, ale také proto, eh, že v příštích dnech, v příštích měsících proběhne diskuze o budoucím finančním rámci 2014 až 2020 a samozřejmě eh, budeme jednat za dva týdny eh, na našem příštím zasedání o CEF, Connecting Euro Facility. Ostatně tyhle dvě věci jsou spolu úzce provázány. A teď, eh, co se týká přímo té zprávy o pokynech, tak já bych chtěl odkázat na ty obecné pokyny a priority, které jsme použili jako základ naší práce já a kolega Ertuk jakožto spoluspravodajové eh, při vytváření naší zprávy. Eh, pan kolega Ertuk bude mluvit o těch eh, specifičtějších otázkách, které jsme nadnesli a které se váží na návrh komise. My si oba myslíme, že ten návrh komise je takový dobrý, kvalitní základ pro naší budoucí diskuzi. A chceme věřit, že jsme našimi návrhy přispěli k tomu, aby se návrh komise výrazně vylepšil. Tam, kde jsme to uznali za vhodné, jsme eh, se snažili ten návrh učinit realističtějším. Na jiných eh, místech jsme se zase snažili ho učinit ambicioznějším. Takže si myslíme, že se nám podařilo dosáhnout docela dobré rovnováhy. Opravdu jsme se snažili vzít eh, v co nejvyšší míře v úvahu veškeré obavy a potřeby všech zúčastněných stran. A myslíme si, že jsme v podstatě téměř vyčerpali možnosti zapracovat veškeré tyto pochybnosti nebo potíže do naší zprávy. A hlavním principem, kterým jsme se řídili, bylo, zda našimi návrhy skutečně zajišťujeme větší evropskou přidanou hodnotu pro ten návrh eh, týkající se transevropských dopravních sítí. Myslíme si, že logika eh, té nové metodologie, to znamená těch dvou úrovní, centrální sítě a té obecné celkové sítě, sítě, eh, včetně těch koridorů, tato logika, kterou sledovala komise, v podstatě dosahuje tří cílů. Za prvé, slouží to té zásadě evropské přidané hodnoty. Za druhé, to vede k vytvoření určitého strategického plánu, který eh, zastupuje na stejné úrovni všechny regiony Evropské unie. A za třetí, uspokojivým způsobem odpovídá nutnostem a potřebám dopravy v rámci eh, jednotného trhu. Takže možná, eh, proto jste si možná všimli, že jsme v našem návrhu prováděly jen velice omezené změny a omezené dodatky eh, k těm jednotlivým mapám. Jsou to takové drobné úpravy, které, a tohle chci zdůraznit, eh, se plně drží rámce a respektují metodologii, kterou navrhuje komise. Já nemám žádné iluze. Uvědomuji si, jaké je pokušení pro spoustu členů našeho výboru, aby se pokusili dosáhnout něčeho lepšího co se týká zapracovat tam svoji zemi nebo svůj region, dostat svůj region na tu mapu, hlavně eh, do té centrální sítě. Já si tohle uvědomuji. Nicméně eh, chci eh, toto říct naprosto jasně. Zásada evropské přidané hodnoty a respektování metodologie komise jsou podle nás věci naprosto zásadní a nutné není možné z toho slavit, protože tohle nařízení je strategické nařízení, není to nějaké nařízení pro místní zájmy. Je to evropské nařízení, my všichni chceme rychlý pokrok. Nechceme přece tady otvírat pandořinu skřínku a prodlužovat ještě více tuto diskuzi, takže bychom možná úplně zmařili naši snahu dosáhnout nějakých dobrých výsledků. Takže já bych chtěl poprosit eh, své kolegy, eh, ke kterým cítím hlubokou úctu a přátelství, aby prosím tohle brali vždy v úvahu, když budou připravovat své pozměňovací návrhy. A já věřím v jejich dobrou vůli a v jejich pochopení. A co se potom týká eh, těch jednotlivých změn, které my jsme učinili, tak eh, jsme se v podstatě snažili eh, lépe seřadit a strukturovat eh, priority a cíle. Snažili jsme se tam dobře zapracovat také dopad na životní prostředí. A tady bych chtěl ještě zúraznit u tohoto bodu, hm, co se tedy týká lepšího a důkladnějšího hodnocení dopadu na životní prostředí, tam jsme skutečně dosáhli našeho limitu a chceme říci, že si myslíme, že více už by nebylo nutně lépe. Další věc je, eh, že uznáváme eh, nutnost eh, účasti občanské společnosti na těchto projektech. I tady si myslíme, že jsme zašli opravdu co nejdál, to realisticky bylo možné. Také jsme tady učinili změny, co se týká lepší koordinace těch jednotlivých projektů a co se týká eh, lepší transparentnosti, eh, lepšího předávání know-how, to jsme všechno se snažili posílit a myslím, že se nám podařilo tam zásadně posílit roli Evropského parlamentu. A v této chvíli bych chtěl vyslat takový základní signál eh, a radši to řeknu, myslím, anglicky, aby to bylo opravdu dobře pochopeno. Totiž že z hlediska zpravodajů musí být naše politika lépe zacílená na evropskou přidanou hodnotu a na cíle strategie 2020, konzistentnější, lépe koordinovaná, lépe podmíněná, více transparentní. Aby TENT se stalo efektivnější, multimodálnější, prostě skutečnou sítí. Skutečně evropskou sítí s jasnou evropskou přidanou hodnotou. Samozřejmě, že jsme otevřeni vašim návrhům a, a připraveni jednat o dalších nových myšlenkách, které by tento dokument ještě vylepšily. A hodláme tak činit eh, v úzké spolupráci se stínovými zpravodaji, ale také eh, s každým z vás. Ostatně eh, se stínovými zpravodaji jsme měli možnost už teď si vyměnit názory předběžně, respektive asi před dvěma měsíce ve Štrasburku. Takže to jsou ty základní principy, které vedly naši práci, která byla složitá, nesnadná. A já jsem si jist, že všichni kolegové chápou, proč tomu tak bylo. Myslíme si, že máme na stole a že vám předkládáme snahu o vylepšení návrhu komise a věříme ve vaší spolupráci, abychom ten návrh vylepšili ještě více. A jak už jsem vám říkal předtím, pan kolega Ertuk, se kterým jsme velice úzce a velice úspěšně spolupracovali v posledních měsících, eh, vám eh, teď představí detailněji návrhy, které jsme předložili v naší zprávě ve snaze vylepšit ten návrh komise. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Teď pan Ertuk. Můžete převzít slovo od pana Kumocakose. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Můj kolega Komocakos už shrnul uh, ty eh, nejdůležitější zásady a pro nás bylo důležité společně eh, dosáhnout uh, našeho hlavního cíle. To nás vedlo při naší práci. Ten hlavní cíl je vytvoření skutečné celoevropské sítě. A návrh komise jsme velmi intenzivně prostudovali. Myslíme si, že je dobrý a jak už říkal můj kolega, tak si myslím, že se nám podařilo eh, ten návrh komise o něco vylepšit a zkonkretizovat. A shrnout té zprávy, aby každý ten, který si nečetl ten dokument komise, věděl, jaké jsou hlavní cíle a jak jich má být dosaženo. Ty hlavní eh, problémy se týkají financování, to říkal můj kolega, to souvisí s finanční a hospodářskou krizí, to je asi známo. U finanční nástrojů, finanční nástrojů chybí koordinace, to tam konstatujeme. A také chybí prioritizace projektu protože to by přineslo jasnou přidanou hodnotu na evropské úrovni a to by se mělo zlepšit. Tedy ta transparentnost, o tom už eh, také byla řeč. V této oblasti je potřeba na tom dále pracovat a eh, s tím souvisejí také naše pozměňovací návrhy. O metodologii, metodologii také byla řeč. To jsme od začátku eh, vítali, to, co bylo navrženo, tedy společná kritéria která by měla být stanovena, by nám měla umožnit um, stejný přístup všech regionů a současně by se tím neměla otevírat pandořina skřínka, takže to, měl by to být uh, spravedlivý přístup. Samozřejmě můžeme hovořit ještě o dalších vylepšeních konkrétně. A potom jde také o regionální projekty, které by měly být koordinovány, ale toto rozhodně není nic, co by mělo fungovat na regionální úrovni. Chceme přijmout něco, co bude platit pro celou Evropu a popíše ty hlavní cíle z evropského pohledu. To, co nás vedlo obecně byly dva cíle, tedy ty emise do roku 2020 a to, co je obsaženo v Bílé knize o dopravě. Na tom jsme se tedy dohodli, protože to je pro nás rozhodující. Mohu vám uvést jeden příklad. Je to například směrnice o energetické účinnosti, která je teď projednávána. Tam například eh, eh, z toho jasně vyplývá, že ten cíl 20% se nám nepodaří dosáhnout. Asi se nám podaří dosáhnout pouze 10% a pro nás, pro oblast dopravy, Eh, by to tak být eh, nemělo. Jak víte, experti z naší oblasti říkají, že eh, přispívá oblast dopravy k emisím. Hlavně článek, který obsahuje ty hlavní definice, ten jsme se snažili co nejvíce zkonkretizovat například článek 7, eh, tam jde o projekty veřejném eh, zájmu, tam jsme jasně napsali, které eh, takové, jaké ty projekty jsou. Měli jsme se to podložit a říkáme, že by to mělo vyplývat ze socioekonomické analýzy nákladů a výnosů. Myslím, že jedna věc je nesporná a sice to, že investice do dopravní infrastruktury jsou velmi dlouhodobé a proto je potřeba se zamýšlet také nad dlouhodobými dopady, ať už jsou negativní nebo pozitivní. A proto je toto hodnocení dopadu e, nesmírně důležité. A také s výhledem na splnění těch cílů, o kterých se možná před okamžikem u článku 4, tam jsou uvedeny ty cíle jsme ty cíle ještě jednou eh, jasně definovali. Hovoří se pořád o evropské přidané hodnotě a my si myslíme, že to je potřeba konkrétně pojmenovat. Podle nás je potřeba přispět k udržitelnosti a dále ke koherentnosti, k efektivnosti a je potřeba, aby tím výsledkem bylo byl zvýšený užitek, zvýšené využívání eh, dopravních sítí. A potom jde o eh, to, jak snížit eh, hladinu hluku, zejména na kolejích, protože um, znečištění hlukem nepůjde snížit bez eh, koherentnosti s Connecting Europe Facility. Takže potřebujeme mít motivace, které by zajistily, že ty investice povedou eh, například k modernizaci eh, vozového parku. V Německu nebo ve Francii jsou některé hustě osídlené regiony a tam eh, to brání dalšímu rozvoji dopravní infrastruktury. Další věci, které vyplývají z návrhu komise, a my to vítáme, jsou vnitrostátní eh, toky a přeprava po vodních tocích. Ale přitom je potřeba zajistit, aby přírodní bohatství, které v Evropě máme, nebylo poškozeno. Musíme eh, nalézt správnou rovnováhu a já doufám, že se nám to tímto návrhem podařilo, aby tam, kde Máme jasná pravidla na ochranu životního prostředí, aby ta pravidla byla dodržována a tam, kde máme možnost eh, budovat eh, splavnost vodních tuků eh, ekologickým způsobem, tak aby to bylo prováděno. Další důležitý bod je, jak budeme zacházet s mořskými dálnicemi. to nebylo tak úplně přítomno v tom návrhu komise, proto je vyzýváme, aby do prosince 2013 předložila konkrétní návrh, který by se toho týkal, který by obsahoval, jak je možné tyto principy zohlednit. Můj kolega Komucakos se už zmiňoval také o koridorech, o tom, že jsou rozhodující. To je pravda. My to tady chápeme jako koordinační a implementační eh, nástroj ty koridory už máme, ale eh, současně potřeba zajistit, aby nedocházelo k eh, znásobování nebo duplikaci struktur. aby to mělo být chápáno jako nástroj k dosažení cílu. A ty koordinátory, koordinátory by měly být, mít své koordinátory. Eh, ten evropský koordinátor také není nic nového, už to máme, ale v návrhu komise, a to výslovně podporujeme, by tito koordinátoři měli mít kombinované kompetence a na některých místech by ty kompetence měly být posíleny. Další eh, rozhodující věc, a i to už zmiňoval kolega Komocakos, to je zásada, je princip eh, regionální a lokální úrovně. Je nesporné, že eh, musíme zapojit multiplikátory na místní úrovni. A to se nám eh, podaří pouze, pokud eh, Eh, budeme zohledňovat místní podmínky, nemůžeme budovat nějaké velké projekty a potom ti místní zastupitelé nebo starostové eh, se postaví proti tomu, nebudou se to účastnit a proto je potřeba ehm, brát ohled také na nějaké místní iniciativy, kdy se občané třeba brání proti budování takových projektů. Rade proti tomu, protože ti by vůbec nechtěli tu eh, místní úroveň zahrnovat do rozhodování. A na závěr chci říci, další důležitá věc je eh, povinnost poskytování informací. Vůbec tok informací, ten se musí výrazně zlepšit. Naše eh, výčitka, pokud tak mám nazvat, eh, dalším orgánům Evropské unie se týká právě toho. My požadujeme naprosto jasně, aby členské státy, komise ohledně využívání finančních nástrojů a čerpání prostředků podávaly informace a vždycky to doprovázeli konkrétními čísly. Proč to požadujeme? Je to proto, že my máme stejnou informační povinnost a myslíme si, že ty různé finanční nástroje, které jsou často velmi komplikované a mohou být někdy nesrozumitelné, byly transparentnější a přístupnější. A úplně nakonec eh, zhrnutí, myslím si, že ten návrh komise je dobrý. My za něj ještě jednou děkujeme a já si myslím, že se nám podařilo ten návrh našimi pozměňovacími návrhy zkonkretizovat, zlepšit. Jinak jsme otevřeni dalším eh, podnětům a kam to už jsme prokázali v posledních místech. Pokud máte jakékoliv přání nebo otázky, tak se na nás obraťte. My si jsme vědomi naší zodpovědnosti, budeme postupovat velmi pečlivě u těch eh, pozměňovacích návrhů. Ještě jednou vás prosím, abyste tam eh, eh, abyste nepředkládali pozměňovací návrhy, které se budou zaměřovat na čistě regionální nebo místní úroveň, protože chceme návrh, který se bude týkat celé Evropy. A úplně poslední poznámka. Měl bych poprosit Evropskou komisi a ostatní zpravodaje, aby já informovala, jak máme se postarat o Chorvatsko. Víme, že od roku 2013 bude Chorvatsko plným členem Evropské unie a je důležité, abychom věděli, jaké projekty tam budou se týkat té základní sítě, protože i e, tady je potřeba aplikovat správné postupy. Ještě jednou chtěl poděkovat našim spínovým e, zpravodajům. S nimi se nám výborně spolupracovalo. Velmi upřímně, velmi transparentně a Oba doufáme, že tak bude pokračovat a ještě jednou vám mnohokrát děkuji a samozřejmě jsme k dispozici eh, pro vaše otázky. Děkuji vám. Další je pan Bach z Evropského hospodářského sociálního výboru. Máte čtyři minuty, pane Bachu, protože máme velmi dlouhý seznam řečníků. Tack så ehm, Děkuji, pane předsedo. Já mám pár takových drobnějších bodů týkající se tohoto stanoviska. V únoru EHSV vydal své vlastní stanovisko týkající se rozvoje transevropských dopravních sítí. Výbor vítá návrh té, T EHSV e, souhlasí e, s tím návrhem na e, dvě úrovně, to znamená centrální síť a tu obecnou síť a s těmi koridory. A jinak je EHSV toho názoru, že ty koridory by měly také spadat pod to nařízení ten T. Pak je tady samozřejmě ta otázka financování návrhu. My se díváme na ty návrhy na financování do roku 2020 a i v dlouhodobějším horizontu eh, do roku 2030 a chtěli bychom, aby eh, tento program byl zahrnut v, tom navrhovaném nařízení. Také si myslíme, že bychom mohli ještě vylepšit tu část týkající se eh, koridorů v moři například. Je to jasně část té centrální sítě, protože na mnoha místech eh, spojuje zcela zásadní oblasti, jako třeba eh, Balt a středozemní moře. Také musíme podpořit inovaci a udržitelnou dopravu lepším přístupem k alternativním palivům investováním do ETS například. A také potřebujeme ještě více zapracovat na těch koridorech. Je to v podstatě v souladu s předchozími iniciativami komise, jako byly ty zelené koridory a další iniciativy, které už byly využity v té řadě členských států. A proto si myslíme, že tady by to mohlo být už to také. My souhlasíme s tím, že ten T by měla být eh, vytvořena na na recipročních kritériích a směrnice by neměla regulovat do přílišných detailů. Já si myslím, že máme výborné nástroje na posouzení dopadu našich projektů, nicméně někdy je docela těžké zjistit, jaký bude dopad eh, integrovaného dopravního systému. Mluvíme tady o evropské přidané hodnotě, ale problém je, že mm, z těch eh, hodnocení dopadu někdy eh, vychází takový jednostranný přístup. Potom tady máme různé podmínky, pro ty projekty, například eh, o 60% méně plynů, eh, které mají nějaký dopad na životní prostředí. Mluvíme ovšem o současných emisích vozidel. Z těch vychází naše propočty, ale jak jsme říkali, my tu infrastrukturu budeme pro budoucí dopravní toky, takže si myslím, že ta analýza bude vyžadovat velmi dobré znalosti o tom, jaký druh paliv, eh, jaká vozidla, jaká plavidla, jaká letadla se budou používat do roku 2050. Já si myslím, že tohle je v podstatě nemožné spočítat bez e, nějakých individuálních investic. Ale myslím si, že to má velký potenciál pro eh, vylepšení udržitelnosti. A potom jsou tady dvě zásady, které jsou eh, naprosto naprosto zásadní, má být ten text úspěšný. EHSV má v podstatě tady úplně stejné zájmy jako my jednak. Ty koridory musí eh, být eh, spravovány společně, protože jinak by národní zájmy mohly převážit nad evropskými a ta evropská přidaná hodnota by tím byla ohrožena. Také potřebujeme, eh, aby ta administrativa, ta zpráva těch koridorů nevytvářela další eh, byrokracie. Mohli bychom mít nějakého evropského koordinátora, který eh, by podával roční, výroční zprávy o využívání koridorů. Potřebujeme tam zajistit eh, dostatečné mechanismy pro řešení problémů, například tam, kde bude nedostatek spolupráce a koordinace mezi jednotlivými národními systémy. A myslím si, že všichni dobře víte, že budování infrastruktury na místní úrovni vyvolává značnou opozici značné protesty. Nicméně myslím, že dialog s občanskou společností by mohl tyto problémy výrazně minimalizovat. EHSV nedávno vydalo dokument o tom, jak vylepšit veřejné konzultace právě v případě takovýchto projektů infrastruktury. Děkuji. Děkuji vám. Vážení kolegové, já tady teď mám tři stínové zpravodaje a potom řečníky. Chce si vzít slovo ještě někdo další? Mrs. Ayala. Mrs. Senalova. Because of course you are drastically now Protože eh, tím si drasticky snižujete řečnický čas, je vám to jasné. Ještě někdo? Dobře? Takže budu velmi přísný. Tři minuty pro stínové zpravodaje a pouze dvě minuty pro ostatní z vás. A myslím tím opravdu dvě minuty, ne dvě minuty deset vteřin. Dvě minuty, takže nejdřív paní Bilbao eh, za liberály. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, a přeji všem eh, dobré odpoledne. Ze všeho nejdříve bych chtěla poblahopřát našim zpravodajům, protože si myslíme, že odvedli opravdu výbornou práci a snažili se eh, skonkretizovat ten text a vylepšit dokument komise. Já bych eh, konkrétně zdůraznila, že souhlasím s tím, že ten dokument je třeba trochu vylepšit, ovšem definice toho, co je skutečně přidanou hodnotou těchto projektů a role eh, těch místních eh, úřadů. To je velmi důležitá věc, protože nesmíme zapomínat na to, že na evropské úrovni eh, máme určitým způsobem rozdělené pravomoci. Pak je tam samozřejmě ta otázka účasti občanské společnosti. Já si myslím, že bychom se měli také snažit vytvořit nějaké mechanismy pro sdílení informací a osvědčených praktik na evropské úrovni, protože už máme některé prioritní pokyny, na některých regionech už takovéto projekty proběhly úspěšným způsobem. Také souhlasím s tím, že je třeba tam zapracovat nějakou analýzu nákladu a přínosů těchto projektů a také samozřejmě provést analýzu dopadu, a to je nejen dopadu na celkové klima, ale také na životní prostředí obecně. A bohužel to tak vždy není. Víme ze zkušeností, že někdy eh, došlo eh, k provedení nějakých priorit, eh, které ovšem mohly mít docela výrazný dopad na budoucnost a myslím si, že v tomto ještě máme možnost evropskou dopravu vylepšit. Také si myslím, že bychom měli v tomto dokumentu trochu vylepšit odkaz na transparentnost. To znamená, co mají státy dělat, co se týče kontrol a měli bychom možná také zajistit lepší eh, provádění těch prioritních projektů a pokynů pro financování projektů. Já si myslím a souhlasím zcela s tím, že je nutné také posílit, a tady se obracím i na Evropskou komisi, posílit tu lepší definici. Já bych se vás teď chtěla zeptat, jaký je váš názor? Jestli bychom tam měli dát nějakou lepší definici těch eh, dálnic, jestli bychom eh, to měli učinit eh, závazným pro tyto projekty. Já si myslím, že došlo k takové drobné změně, že zpravodajové učinil určitou změnu, co se týká metodologie, kterou navrhuje komise. Co se týká ostrovů, obzvláště řeckých a kanárských, tak bych s tím mohla souhlasit, s tou drobnou změnou, kterou provedli. Nicméně bych ráda věděla, co si o to myslí komise abychom to mohli brát v úvahu v našich pozměňovacích návrzích. A také, jak už jsem říkala, my s tím souhlasíme, také e, podáme určité pozměňovací návrhy. Myslím, že bychom se měli snažit zajistit, že to bude skutečně co nejkvalitnější. Děkuji pan Kramer za zelené tři minuty. Návrh komise byl do jisté míry vylepšen. Například tady má být analýza nákladů a přínosů, a potom také analýza některých projektů e, pro e, vnitrozemské vodní cesty a potom otázky hluku. To je všechno sice pěkné, ale ten důvod, proč jsme se vlastně neposunuli vpřed e, a proč ta síť není komplexní, vlastně tady není odstraněn a my se tváříme, jako kdyby tady nebyla žádná finanční krize, protože velké projekty musí v každém případě být postaveny, například koridor Kodaň, Hamburg, Innsbruck. Mezi tím eh, leží vzdálenost tisíc kilometrů a jsou tam dva velké eh, projekty tunelů a ty musí být zkrátka postaveny, potom eh, Baltsko-Jaderská osa a další projekty. Víme sice, že Rukovsko je zadlužené a že vlastně nemůže stavět tento projekt. A já jsem z Vídně cestoval do Záhřebu a tam to trvalo asi tři hodiny, bylo to krásné, nebyly tam žádné tunely, ale komise říká, tam jsou ale úseky trasy, eh, kde je pouze jedna kolej, to trvá mnohem déle. A to nejde, ale já mám pocit, že se tady favorizuje projekt, pokud možno co nejdelší, eh, který bude co nejdéle trvat, bude co nejdražší a že se vlastně nehledají ty nejúspornější řešení. Jsem potěšen, eh, že Eh, zpravodajové tady říkali, že eh, tady ten regionální pohled by měl ustoupit trochu stranou. Ale jak to, že tady je, se objevuje Heraklion a jak to, že eh, Litych, tady Liež má být velkým letištěm a proč ne třeba Krefeld a Gladbach a další? Mohl bych tady hovořit ještě o dalších věcech. Je to naprosto nepochopitelné. Například Berlín, eh, me, mezi, spojení mezi Berlínem a Štětinem, eh, kde chybí eh, asi tis, několik eh, stovek kilometrů eh, železnice a mělo by se to zkrátka postavit, tak se to neřeší. Paříž, Bratislava, Stuttgart a Řím. Tady to jsou věci, které se prostě neřeší. A, pak jsou tady jiné trasy, které jsou eh, špatně vhodné, nejsou vhodné pro nákladní dopravu, ale přesto Evropská unie to podporuje, takže to opravdu nepřináší tu evropskou přidanou hodnotu. Tady je potřeba, aby jsme eh, ty úseky přeshraniční, kteří sice nemají národní hodnotu, ale mají velkou evropskou přidanou hodnotu, ty bychom měli podporovat. Neměli bychom se pořád koncentrovat pouze na ty největší projekty. Eh, my, i když tady máme finanční krizi, tak se snažíme dále postupovat jako v posledních 30 letech. Jsou to sice úžasné projekty, eh, ale eh, myslím si, že nedostatečné jsou hlavně spojení přeshraničně. Další řečník. um, pateikties abiem par já bych eh, chtěl poděkovat oběma spolupravodajům za obrovskou práci, kterou na tom odvedli. Pracovali na tom, myslím, celé léto a výsledky jejich práce jsou eh, opravdu docela úspěšné. Eh, nejdřív k těm definicím. Evropská přidaná hodnota je definována v pozměňovacím návrhu 18 a myslím si, že je to vylepšení oproti textu komise. Také zdůrazňuje vylepšení dopravních toků mezi členskými státy. Je to velmi důležité. Rada tuto definici zkrátila. Ponechala tam v podstatě jenom část. Řekli, že evropská přidaná hodnota je hodnota projektu a toho, jak přispívá eh, k cílům ten T eh, v článcích 2a a 4. Eh, pozměňovací návrhy 22 až 28 poskytují definice. Já si říkám, jsou ty definice opravdu všechny nutné. Nicméně je mi jasné, že autoři je tam asi budou chtít všechny. 29. Eh, tam je struktura cílů. Jsou tam čtyři kategorie cílů. Efektivita, udržitelnost, navýšení přínosů pro uživatele a soudržnost. To je velice zajímavý přístup a my ho podporujeme. Nicméně souhlasím s tím, co právě říkal Michal Kramer. To znamená, že ten důraz na periferní regiony možná není úplně tím nejšťastnějším přístupem, protože existují regiony, které nejsou periferní, ale z historických důvodů jsou uh, od těch evropských sítí odříznuty. Já si myslím, že tam totiž nejsou vždy jen zeměpisné překážky, ale někdy musíme brát v úvahu i překážky politické. A potom těm kritériím. Kritériím pro výběr projektů. Tak já jsem velice rád, že autoři v pozměňovacích návrzích 57, 60 a 61 a 63 si udrželi eh, ten přístup ke koridorům, protože není žádným tajemstvím, že rada Eh, si přeje ten přístup založený na koridorech eh, zrušit. Čímž by ovšem snížila evropskou přidanou hodnotu. A my si myslíme, že ta je ale jádrem celého návrhu, který eh, bude implementován v příštích sedmi letech. Takže já bych rád kolegy požádal, aby zdůraznili, že ten přístup založený na koridorech je zcela zásadní a že ty eh, koridorové projekty by měly mít prioritu nad těmi projekty centrální sítě. Děkuji. A teď pan Riky. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně, já eh, budu samozřejmě mluvit eh, jakožto spoluzpravodaj, který se zabýval také tím propojovacím mechanismem. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci a děkuji za jejich spolupráci s námi, protože jsou to eh, v podstatě eh, dva návrhy, které spolu do značné míry souvisí. Já naprosto souhlasím s tím, co říkali o metodě, jen bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi to, co jste říkali, eh, dali písemně. Totiž, že je opravdu nutné se držet těch kritérií nechat to jednoduché a transparentní, aby to prostě bylo funkční a aby to bylo důvěryhodné. Já si myslím, že si musíme dát pozor, aby se z toho nestalo něco příliš spletitého, nesrozumitelného. Já tady nechci zacházet do detailů, ale jen eh, řeknu, že si myslím, eh, že eh, je třeba provést různé analýzy dopadu založené na mnoha kritériích, protože někdy ty projekty eh, budou kvůli ním zpomalené nebo příliš zatížené, takže je třeba i tady najít nějakou rovnováhu. Rozhodně nechceme nic, co by ty projekty v podstatě poslalo ke dnu, protože by to prostě pro ně znamenalo přílišné náklady nebo přílišnou práci. A ještě bych chtěl eh, říct, že si myslím, že ta zpráva, která je nám tady prezentována, je eh, výborná. Potom tady ovšem bude otázka Eh, dalších otázek CF a tak dále. A já doufám, že to tež, co říkal dnešní zpravodaj, eh, že eh, se budou snažit, aby ty naše návrhy zůstaly velmi operativní a nebyly příliš zatížené. Děkuji, pan Alchadraoui. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci, je to opravdu výborný dokument v zásadě v zásadě podporují to, s čím přišla komise, což si myslím, že je správné. Já si myslím, že je důležité, abychom se přidrželi velmi praktické metodologie a podporovali tedy projekty, které opravdu dosahují cílu, o které nám jde, abychom dosáhli skutečných výsledků. abychom v podstatě zaplnili ty části evropské skládanky, které nám ještě chybí. A zajistili technickou interoperabilitu. Já si myslím, že je pozitivní, že tady bylo stanoveno velice jasně několik cílů, je tady nutná účast více aktérů, některé ty pokyny jsou zcela jasné. A možná se to dá ještě trošku vylepšit v některých oblastech. Myslím konkrétně co se týká pozměňovacího návrhu 44, Natura 2000, oblasti Natury 2000 musí být vynechány z tohoto balíčku. V některých případech to může být správné, ale ne ve všech. Ale v zásadě si myslím, že je to velice dobrý základ. Děkuji paní Meissner, dvě minuty. Děkuji, dvě minuty ani nevyužiji, protože ostatní už řekli mnoho věcí. Je to skvělá práce pravodajů, je to jedna z nejdůležitějších záležitostí, kterou se v tuto chvíli zabýváme. A já tady nechci znovu otevírat pandořinu skřínku. Myslím si, že ten návrh, tak jak byl předložen, je velice kvalitní a měli bychom se pokusit ho zuby nechty hájit, protože víme, že bude jistě napadán. V mém volebním okrsku eh, u vodních cest, které jsou důležité, eh, bych si přála, aby to tam bylo v textu a někdo v radě se postaral o to, aby to zmizelo, nevím, kdo to byl. A možná, že ostatní eh, jsou na tom podobně a snažili by se rádi to tam ponechat. No, a, a, takže o to bychom se měli pokusit, to jsem chtěla zmínit a všechno ostatní vyplyne z diskuze. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. Nejprve bych se obrátila na zpravodaje, také jménem kolegy Krámera, protože on eh, vyčerpal svůj čas a já bych chtěla říct si následující. Nechci být cynická ani ironická, ale je velice zajímavé, že se vytváří nová metodologie, kterou považuji za velice zajímavou, nebo jsem ji za takovou považovala. A potom eh, se z toho stane to, co už tam vlastně bylo předtím, a mm, že vlastně se eh, museli zajistit některé věci z národního zájmu. Takže eh, to je dosti zvláštní. Mně tady chybí, abychom vážně začali řešit krizi, co udělat v případě, že země eh, mají problémy s finančními prostředky, to znamená, že nemohou eh, stavět eh, v dané lhůtě, protože zkrátka mají problémy se zadlužením a musíme tady proto přijmout nějaká opatření. Všechno ostatní je pouze iluzorní a měli bychom problémy. Souhlasím se silnějším zapojením regionální úrovně a také občanské společnosti a u obou případů vždy vyvstává otázka, eh, na koho se obrátit. A to vše musí být naprosto jednoznačné, tak aby z toho mohly vyplynout ty kýžené pozitivní efekty. Spolufinancování tam, kde členské státy nemohou naplnit svou část spolufinancování, protože jsou pod finančním tlakem. To se musí někde nějakým způsobem ošetřit, protože jinak nebudeme důvěryhodní a argumentovat pouze pracovními místy nezafunguje, protože eh, pokud jde o eh, některé povrchní stavby, tak tam je možné eh, mít osmkrát více pracovních sil, než pokud je o hrubé stavby, eh, hloubkové stavby. Takže prosím, eh, respektujte také možnost financování ze strany členských států. Pan Van Dalen. Ja, voorzitter, het spijt me dat ik de eh, rij van lofuitingen aan de rapporteurs moet onder... Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že do toho musím vstoupit. Musím říct, že jsem velice zklamaný. Evropská komise předložila kvalitní návrh a ve třech nejdůležitějších bodech byl ten návrh zhoršen, především pokud jde o lodní dopravu na vnitrozemských vodních cestách. Tam je eh, pozměňovací návrh 44 a tím se to vše narušuje. Jsou tady nejrůznější podmínky a povinnosti a když je potom eh, taková vnitrozemský vodní, když má být vytvořena vnitrozemská vodní cesta nebo přeložena, tak je tam takových eh, stanoveno tolik podmínek, že vlastně to je, je to znemožněno. Potom to znamená, že vlastně ten hlavní smysl toho dokumentu není naplněn. A potom eh, je to také narušování hospodářské soutěže, pokud sem vkládáme některé tyto formulace. Eh, můžeme to srovnat například se železniční dopravou, to by na to opravdu nemělo dobrý vliv a za druhé se tím také zhoršuje rozhodování a to ve dvou ohledech. Jednak každý musí mít možnost eh, situaci ovlivnit a to až na místní úroveň. To se tady požaduje a to je podle mě nesmysl. Měly by to být eh, národní orgány, kteří toto budou ovlivňovat. Pokud bychom to vše udělali takto podrobně, jak to požaduje text, tak by v Nizozemsku do toho vstupovaly i vodní úřady a to není možné. Platí to také pro socioekonomickou analýzu nákladů a přínosů. Pokud eh, eh, někomu eh, chcete snížit příspěvky, nebo pardon, pokud by zkrátka bylo někde nějaké malé opatření, tak hned se u toho bude muset dělat tato analýza a to je velice složité a komplikované. Takže, pane předsedo, Toto jsou věci, které je potřeba změnit a já bych k tomu také předložil návrhy. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Komise tady k tomu přistupuje dobrým způsobem. Spravodajové s tím souhlasí. V podstatě tam budou pouze drobné změny a musím říci, že kritéria, která jsou uplatňována, jsou vhodná eh, a přizpůsobená, ale vlastně neodpovídají národním potřebám. Chtěl bych eh, hovořit o konkrétních věcech, eh, předložím některé pozměňovací návrhy, chtěl bych pohovořit také o kritériích. Je potřeba zanalizovat zájmy jednotlivých zemí Důležité jsou eh, tak ovšem především projekty společného zájmu s přidanou evropskou hodnotou. Někdy jsou ta kritéria vymezena příliš úzce a neslouží eh, dobře tomu, aby byly realizovány projekty eh, na evropské úrovni. U nás máme například jeden z nejdůležitějších evropských přístrojů pro rybolov v celé Evropě a musíme tam řešit problémy, které tady i uvádí komise, to znamená z propájení nejrůznějších tras, například spojení mezi Francií a Španělskem. Nový přístup komise eh, oceňujeme, také nový přístup k železniční dopravě a také eh, propojení s otázkami životního prostředí a energetické účinnosti. Myslím si, že je to rozumné, zohledňují se ekonomická kritéria, všechny regiony Evropské unie, také ostrovní oblasti, horské oblasti, eh, velmi izolované oblasti. To vše se musí zohlednit eh, v, Evro- v transevropských sítích a to mi vyhovuje. Ale to, jak se přistupuje k finančním prostředkům, to není dobré. Jsou neustále seškrtávány v oblasti výzkumu a já doufám, že to nebude pokračovat, aby tyto věci zkrátka nebyly pohřbeny. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já uh, musím říci, že oceňuji práci dvou spoluzpravodajů, pana Ertuga a pana Komucakose. Odvedli výbornou práci a myslím si, že se jim podařilo překročit omezení, která v sobě nese návrh komise. Protože oni tam v podstatě nedali nějaké body pro nějakou cestovní mapu, ale v podstatě se drželi jasných kritérií. Já si myslím, že to je dobré, že to vychází z principu, eh, že potřebujeme rozvíjet eh, Evropu z dlouhodobého hlediska. Určité věci jako Evropa 2020, to je prostě zásadní věc, které se musíme neustále držet. A stejně tak se musíme držet kritérií, které říkají, že je třeba provádět socioekonomické analýzy, abychom právě eh, do toho zapracovali tu přidanou evropskou hodnotu. Já musím připomenout eh, takový zvláštní aspekt jeden, který tam oba zpravodajové eh, také zapracovali. Eh, ono se to vynožilo už v té diskuzi 12. května a tehdy z toho vyplynulo velké omezení celého návrhu tím, že se tam mluvilo o kritérii E, ostrovů. To znamená, že v podstatě z toho byly vyloučeny největší ostrovy Středozemního moře. Tam se mluví o milionech osob, které byly v podstatě vyloučeny, neintegrovány z celého tohoto trhu a rozvojové politiky. Takže já velice oceňuji změny, které byly v tomto smyslu učiněny, aby tam znovu zapracovali Sardiny, Krétu, tyto aspekty ekonomické integrace, které jsou naprosto nutné, pokud chceme mít skutečně homogenní růst v celé Evropě. Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, stručně říci, že návrh komise tentokrát eh, ve srovnání eh, s tím, co jsme dostali za posledních 10 nebo 15 let, je v podstatě to nejlepší. Eh, metoda je dobrá, cíle jsou dobře vytyčeny a je to také v souladu s hlavními cíly, které sledujeme zde v našem výboru a které jsme společně s Radou a komisí stanovili. Ehm, výzvy eh, jsou nám jasné, musíme to vidět jako celek. Dnes mm, tyto eh, hlavní linie mají smysl pouze v případě, když bude prosazen CEF, eh, což bude fungovat pouze v případě, eh, že tam bude i odpovídající finanční rámec. Takže tam bychom měli na finanční prostředky, nebo měli bychom poukazovat na tyto věci v případě, že to nebude celkově koherentní. Pokud je o transparentnost, tak samozřejmě to si také přejeme. A v souvislosti s některými studiemi a jejich aspekty, eh, v souvislosti s našimi zkušenostmi, které jsme s tím udělali, bych upozornil na to, že hrozí, že 80 našich prostředků budeme dávat do studií a příliš málo půjde na realizaci. Studie je sice dobrá, ale myslím si, že eh, k tomu musíme přistupovat i trochu jinak. Pokud je o pozměňovací návrh 44, to už tady zmínili různí kolegové a myslím si, že tady je potřeba vyvážit jednak ochranu přírody, ale zároveň to musí být eh, vše ještě smysluplné. Není možné eh, neustále eh, podporovat tyto věci a zároveň ztratit z ohledu tu hlavní realizaci, hlavní cíl. Potom Další věc, pokud je o členské státy, tak víme, že chceme větší centralizaci a chceme, aby komise eh, více rozhodovala, aby měla větší pravomoce, ale eh, zároveň chceme, aby členské státy sami rozhodovaly, jak s tím doma naloží. A tomu musíme zabránit a proto si myslím, že je důležité to, co jsme dělali už v minulosti, to znamená, že jsme přijali ty pozměňovací návrhy, které eh, pozměňují metodologu nebo přináší něco té metodologii, ale eh, ne jiné. Možná, že ve střednědobém přeskumu bychom to mohli ještě Eh, tedy potom upravit. Děkuji, paní Ayala. Děkuji. Eh, já bych chtěla eh, poděkovat oběma zpravodajům. Myslím, že ta jejich analýza a metodologie je správně zvolená, ta jejich práce je dobře strukturovaná, což nám umožňuje tady vést dialog revize metodologie a podle mě to v mnoha lidech je rozumné. E, někdy může také vést k opomenutí nebo k, k komplikacím. Já bych chtěl například upozornit na to, že Kanárské ostrovy byly zapomenuty nebo vyškrtnuty. A podle mě eh, by to zohledněno eh, mělo být eh, a já doufám, že se to podaří prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Dále bych chtěla říci, že některé nedostatky v návrhu komise, například projekty, které byly podpořeny, dostaly schválení a ať už eh, parlamentu nebo dalších na evropské úrovni, se potom úplně vytratili. Například Pirenejský koridor. Chyběla pouze ta přeshraniční část, takže ty zbývající části ze severu nenavazují. A proto bychom neměli zapomínat na některé z těch projektů, které Eh, prokázaly svůj užitek eh, a které se někdy vytratí z nějakých eh, často neznámých důvodů, možná vnitropolitických důvodů nebo z finančních důvodů, že teď máme asi všichni, ale já si myslím, že nám by mělo jít hlavně o podporu těch evropských projektů, které mají evropský dopad. Jsou země, které nejsou tak zadluženy jako ostatní, například Německo, ale my přece, a ty mají potom prostředky na infrastrukturách, my musíme mít i způsob, jak podporovat eh, evropské projekty z evropských prostředků. Což znamená, že eh, se musíme propojit, musíme to spolu koordinovat, skonsultovat a neměly by rozhodně vznikat konflikty mezi výstavbou různých projektů. Eh, o tom hovořila paní Lichtenbergerová. A doufám, že ty dvě přílohy potom budou uh, společně. Pan De Bakr. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat zpravodajům. Eh, mám několik připomínek k podněvacím návrhům, které budu teprve předkládat. Podobné připomínky už tady říkal pan Van Dalen. Já souhlasím s tím, že 44 je úplně nerelevantní a mm, rozhodně nemůžeme Eh, této rovnováhy dosáhnout. Eh, pak jsou tady eh, vnitrostátní nebo národní systémy konzultací v těchto věcích a ty přece nemůžeme úplně pomíjet. Jinak bude probíhat pouze to schvalování a plánování a nikde k budování nedojde. Jinak k těm vodním cestám a k přístavům ty by také měly být eh, zmíněny. Je tady také mapa, která není úplně eh, přehledná, takže možná by tady mohl být seznam, který to bude konkrétně obsahovat. Co se týče železnic, tak tady by měl být odkaz na TSI, to jsou ty technické standardy pro interoperabilitu. Já si myslím, že i komise by k tomu něco měla říct, aby v tom bylo úplně jasno. Koridory to je dobrý nápad, ale celé by to mělo být co nejjednodušší, aby to nevedlo k nějakým zbytečným administrativním nákladům. Tente budou fungovat pouze, pokud eh, budou dostatečně financovány. Já bych tady eh, rád viděl nějakou vazbu, chtěl bych apelovat na členské státy, aby vyhradili dostatek prostředků eh, ve svých rozpočtech na tyto projekty. Mohou to být projektové dluhopisy, může to být eh, eh, nějaká, nějaké pobítky pro soukromé investory. Myslím, že to je určitě jasné. Paní Sehnalová. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům za předloženou zprávu eh, a souhlasím s tím, že je oproti původnímu návrhu určitě vylepšená. Eh, já jsem ráda, že i na základě těch předchozích debat se spravodajové věnovali zpřesnění těch základních definic, eh, což si myslím, že povede určitě k větší transparentnosti. Týká se to definice evropské přidané hodnoty, té otázky způsobilosti a podle mého názoru klíčové je i to předložení podrobných metodik vyhodnocení projektu projektů společného zájmu, eh, což se má udít do 31. Eh, ledna 2014. Já určitě vítám i to zvýraznění vazeb na Bílou knihu o dopravě, eh, ale v této souvislosti bych tam viděla možná větší akcent na dvě záležitosti. Eh, kromě sociální a hospodářské soudržnosti si myslím, že je stejně důležitá i ta soudržnost územní. Eh, tam ve všech pozměňujících návrzích nejsou zpravodajové konzistentní a souhlad s prioritami dopravní bezpečnosti do roku 2020 a do roku 2050 a o pozměňujícím návrhu 44, který také považuji za kontroverzní, už tady mluvili kolegové. Děkuji. Thank you, Mrs. Tikau. Mulțumesc. Tikau, Děkuji, eh, pane předsedo, a já bych chtěla především poděkovat zpravodajům. Nejprve několik poznámek o metodologii, o návod 11. Vidím, že oba zpravodajové navrhují zlepšení metody. Komise odkazují na konkrétní metodologii, to je důležité, také z důvodu transparentnosti a s výhledem na nějakou budoucí eh, revizi v polovině období, jak to říká pan Groš. Ta metodologie potom měla být uvedena v příloze k tomuto dokumentu. Další poznámka je to, že Eh, a to už bylo řečeno kolegy, že by tady v příloze měl být seznam těch eh, přístavů, tedy vnitro, eh, vnitrozemských přístavů, tedy se týká plňacích návrhů o, které se týkají Rumunska, Týká se to přístavu Galac a Brejla, to jsou říční přístavy, a které by také měly být součástí té základní nebo páteřní sítě. A, i, a dále si myslím, že musíme stanovit priority, což by potom usnadnilo implementaci nařízení. A musíme tady mít vazbu mezi silniční dopravou, železniční dopravou a vnitrozemskou a vnitrozemskými přístavy. A ta poslední kategorie, ty vnitrozemské přístavy, nejsou dostatečně eh, popsány v návrhu komisi, komise. Takže eh, to, to je důležité také pro ty státy, které mají eh, dlouhé hranice se třetími státy, nebo které jsou na okrajích nebo na periferii Evropské unie. A co se týče nových členských států, tak Tady bych eh, byla ráda, kdyby byly eh, více posíleny eh, v těch hlavních sítích. Děkuji. Pan Pakez je tady za komisi. Určitě jste si všimli, jak velmi disciplinovaní byli jednotliví členové tohoto výboru s řečnickou dobou, takže budete chtít jednat podobně a bude vám stačit těch vyhrazených pět minut na všechny odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Těch pět minut mi určitě stačit bude. Komise velmi vítá tuto zprávu, je to velmi kvalitní zpráva. Do značné míry odpovídá duchu návrhu komise, jde o to, jak podpořit rozvoj eh, sítí TNT, aby byly udržitelnější, aby vytvářely efektivnější rámec pro infrastrukturní projekty a naše politiky v této oblasti s evropskou eh, dimenzí. Text eh, byl vylepšen, pane předsedo, já si to myslím, takže za to děkuji zpravodajům a eh, doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. Při projednávání výboru je tady několik ještě věcí, o kterých diskutujeme se zpravodaji. Například to je to hodnocení dopadu na životní prostředí, klimatické změny, CBA, CBA. A e, určitě se k tomu ještě vyjádří další evropské instituce a bude potřeba zohlednit eh, ty návrhy a postarat se o to, aby kompatibilní zájemně. A co se týče administrativních dopadů těchto hodnocení, i ty musí být pečlivě zváženy a prodiskutovány Pak jsou tady eh, dva důležité pozměňovací návrhy, které už, eh, na které už poukázalo několik členů. Je to ta revize týkající těch mořských dálnic, eh, což by mělo proběhnout v roce 2013. My tady vidíme rozpor mezi legislací, která by měla být přijata v roce 2013 a potom vlastně být podstatně revidována tou novou koncepcí na konci roku 2013. Ale mm, jinak souhlasíme se zpravodaj, že u mořských dálnic musíme mm, pokračovat eh, v diskusích a já děkuji eh, za zpravodajům, že na to poukázali. Potom je to článek 44 o nitrozemských eh, vodách a vodních cestách. Souhlasím s tím, jak tady bylo řečeno, že je potřeba splnit podmínky pro ochranu přírody. To se ale týká všech způsobů dopravy. <clears throat> myslím, že v tom eh, pozměňovacím návrhu se hovoří o dodržování těch pravidel. <clears throat> Ten eh, pozměňovací návrh v podstatě by znamenal <clears throat> zastavení eh, dalšího rozvoje vnitrozemských vodních cest, takže je potřeba to asi změnit a já jsem připraven se zpravodaj se na to podívat a najít nějakou formulaci, která by jednak splnila ten jejich cíl, ale neznamenalo by to automaticky zastavení těch projektu. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k obsahu eh, zprávy. A tady upozorňuji na dvě věci, které nás zajímají nejvíce. Jednak je to ta část, která hovoří o koridorech. Já myslím, že tady se Ferbudu podařilo vylepšit ten text. Je teď konkrétnější, operativnější a také trochu rozšiřuje nebo zároveň více aktérů, kteří by měli být eh, konzultováni, už to jsou místní nebo regionální um, úřady. Takže tady eh, ty změny vítáme, podle nás je to skvělé. A druhá věc, eh, o které jsem se chtěl zmínit, je metodologie a to, že pravdové použili metodologii komise, byli na slyšení, aplikovali to velmi konsistentně. Je tam eh, jenom několik málo změn k těm mapám a jsou velmi dobře ospra- o, o, zdůvodněny v rámci té metodologie. A kromě toho jsem chtěl říci, že velmi rád slyším, že členové výboru Eh, chtějí se mm, té metrologie držet, podporují je a doufám, že ehm, tedy dojde k vylepšení těch map, ale že to i nadále zůstane základem této sítě ten T, a aby byla důvěryhodná, a aby to všechno eh, eh, šlo implementovat snadno, aby se to stalo základem naší politiky rozvoje, rozvoje infrastruktury. Děkuji vám, pane Pakete, a teď pan Kumocakos. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, všem kolegům, kteří vystoupili v diskuzi. A chtěl bych poděkovat eh, jak těm, kdo vnímali naše práci pozitivně, tak možná ještě více těm, eh, kdo naši práci kritizovali, protože si myslím, že jsou věci, které musí brát člověk v úvahu. Teď, co se týká těch jednotlivých otázek, tak já bych to shrnul následujícím způsobem. Za prvé začnu tím, protože je to velmi důležité, co se týká financování těch projektů. A možnosti spolufinancování ze strany členských států. Podívejte se, my tady v podstatě předkládáme takovou kostru celého vozidla. Ale ať už je ta kostra sebelepší, tak nemůže jezdit, pokud nemá dostatečný motor. A ten motor to je financování. A my všichni víme, eh, že Tady jsou dvě věci, na kterých to závisí. Jednak diskuze o finančním rámci na léta 2014 až 2020 a potom diskuze o CEF. A navíc se na to váže ještě jedna velmi důležitá otázka, totiž ty takzvané project bonds. Jak víte, všichni jsme se tím hodně zabývali, hlavně pan kolega Kamsen, který se snaží eh, to vylepšit. A já si myslím, že tohle prostě není diskuze, která by měla probíhat v rámci debaty o pokynech. Já vím, že je to velmi závažná věc, ale jak si se to vymyká obsahu tohoto dokumentu. A potom eh, další věci, které jste říkali, tak proč jsme tam přidali další definice? My jsme to udělali eh, v podstatě s jedním jediným záměrem. Všichni Všichni, kdo se tohoto účastní, by měli mít obecnou představu o tom, o čem tady přesně mluvíme, abychom omezili eh, možná nedorozumění u celá základních eh, pojmů, jako je třeba interoperabilita nebo přidaná evropská hodnota. Já doufám, že tato naše snaha přispěla k vyjasnění celé otázky. Co se potom eh, týká těch námořních koridorů, těch námořních dálnic, tak já jsem slyšel, co tady říkala komise. A podívejte se, není možné, aby takhle velký projekt, který se týká všech druhů dopravy, podcenit eh, tu námořní dimenzi. Takže v podstatě jediné, o čem tady můžeme mluvit, je zajistit, že eh, tato dimenze nebude podceněna, protože konec konců může být velmi užitečná a může být ještě vylepšena. A teď, co se týká eh, té otázky o účasti občanské společnosti, jak tohle my vnímáme. Podívejte se, my máme jeden cíl. A tím cílem není zabránit implementaci projektů, ale zjednodušitý. Protože eh, když začínáte provádět nějaký projekt, tak je mnohem složitější ho zastavit a řešit problémy, než mít od začátku jasno a souhlas všech hráčů, aby, jakmile se s tím projektem jednou začne, tak aby, bylo, aby byla jistota na na všech stranách, i pro investory, že ten projekt bude skutečně proveden. Takže tohle byla naše logika. My jsme chtěli naopak eh, tomu pomoci a ne tomu nějak zabránit. A potom eh, ještě ta otázka metodologie. My jsme tu metodologii komise nenásledovali slepě. A právě proto jsme eh, zorganizovali velké veřejné slyšení, ze kterého vyplynuly určité věci. A těchto věcí jsme se mi přidrželi. A proto eh, jsou ty pozměňovací návrhy velice omezené, respektují logiku metodologie komise a pohybují se jen v jejím rámci. Přestože eh, v tomto návrhu je tedy konkrétně přístav v Herakliu, ale není to tam proto, že jeden ze zpravodajů je řek, ale protože to vyplnulo z to veřejné debaty. A nenavrhl to žádný řek, bylo to prostě věc, která se vyskytla v té debatě. A pokud budou další pozměňovací návrhy, které se budou držet té metrologie a nebudou proti ní, tak my o tom budeme rádi mluvit. A poslední eh, věc, eh, Chorvatsko. Tím se musíme zabývat, protože Chorvatsko se brzy stane plným členem Unie, takže my to nemůžeme ignorovat. Tohle si musí výbor uvědomit. Musíme tam dát nějakou eh, doložku, která zajistí dostatečnou flexibilitu, abychom brali v úvahu ty, tu otázku Chorvatska. Pokud to chceme tedy schválit v prvním čtení, protože pokud půjdeme do druhého nebo třetího, tak si myslím, že budeme mít dost času ho tam ještě zohlednit. Eh, pozměňovací návrh 43. My jsme si tady vyslechli eh, vaše reakce, vaše pochybnosti, vaše myšlenky. Já si myslím, eh, že pan Ertuk souhlasí s tím, co říkám, že řešení tam je a že je proveditelné. Já vám všem velmi děkuji a počkáme si na vaše pozměňovací návrhy, abychom potom mohli diskutovat ještě konkrétně. Pan Ertuk, děkuji. Vážení kolegové, chci vám výslovně všem poděkovat za vaše velmi konstruktivní příspěvky. Jak už říkal pan Komucakos, eh, zejména vám děkujeme za příspěvky, které nejsou kritické, ale jde jim o ambicioznější návrh, o vylepšení našeho návrhu. Nejmre, mi dovolte, jak něco řekl k těm projektům a k metodice. Pan Kumucakos eh, to už velmi eh, vystižně popsal, o co nám šlo. Eh, jsou tady určité věci, které možná ne všichni eh, znáte, jak k tomu došlo, jak to všechno vzniklo. Je potřeba si uvědomit, že když se eh, bavíte s zástupci ministerstva u vás doma, nebo se bavíte s voliči, nebo se zastupiteli a tak dále, tak se vás někdo bude ptá, proč to dopadlo tak špatně. A potom bylo dobře, abyste byli co nejvíce informováni o tom, jak eh, to je schváleno na evropské úrovni a eh, jak se dospěl k tomuto výsledku, abyste mohli jim to popsat a vysvětlit. Eh, to rozhodně není nějaká práce, která by vznikla v posledních třech měsících, ale je to práce, která se vyžadovala dvou, tříletou přípravu, kdy členské státy, komise do toho byly velmi už se zapojeny jednak do vývoje metodologie Eh, do těch map. Eh, a na tom všem se už eh, všichni podílí. A ti, kteří teď budou chtít vymlouvat, že si nemají nic společného, tak jim to připomeňte a poukažte na to, že to od začátku bylo také jejich práce. A dále chci říct, že bychom se i my jako parlament měli pozicionovat, tedy mít nějaké stanovisko. Měli bychom se také podívat na to, jak se k tomu návrhu komise staví rada, protože <clears throat> a rada na těch rozhodujících místech, tam, kde eh, my se pokoušíme o zlepšení tam, kde my prosazujeme právě udržitelnost nebo závaznost eh, nějakých věcí, tak tam ta eh, rada se jde úplně opačným směrem a snaží se to zase oslabit. Takže my bychom měli přijmout takové stanovisko, které se pokusí to zase celé Eh, překlonit na naši stranu, takže bych byl rád, kdybyste to mohli v tom celkovém vyznění podpořit. A ještě jednu věc bych tomu chtěl říci. Myslím, že z návrhu komise, když to přečte počtevě, vyplývá, že se podporují železnice a vnitrostátní, eh, vnitrozemské vodní eh, cesty. A já to podporuji, já si myslím, že je to správné. A pokud tady jsou někteří, kteří si nesouhlasí, což samozřejmě je, tak eh, ti by také měli eh, proto uvést své důvody. A potom eh, chtěl říct našim kolegům, kteří jsou zpravodaj pro CEF, Connecting Europe Facility, že to samozřejmě musí být všechno konsistentní a musí to být, tyto fondy musí být vybaveny dostatečnými prostředky a je potřeba, aby oni dostali od nás podporu na to, aby to tak eh, bylo. Takže to jsem také chtěl ještě explicitně říct a my samozřejmě eh, to tak eh, budeme dělat a potom bych chtěl ještě jednou poprosit komisi, aby zajistila přístup k, ten, té, k, té, k té dokumentaci, protože tady byla celá řada otázek týkajících se těch map a, a seznamu místa regionu a proto bych byl rád, kdyby nám komise mohla dát přístup eh, k tomu systému, který to všechno obsahuje a abychom se v tom lépe vyznali a těším se samozřejmě na další diskusy o těchto věcech. Děkuji vám, říká pan předseda. Huta eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. září a potom projednání těch pozměňovacích návrhů bude 5. listopadu a hlasování v našem výboru bude 27. listopadu. Děkuji vám za tuto diskusi. Teď si uděláme krátkou přestávku, protože si musíme počkat na pana Kalfina a na pana Begeho. Děkuji vám. Okay, colleagues, if we could go on to the next item on the agenda, which is the exchange of views with our parliament rapporteurs on the multi Takže teď tady mezi námi eh, vítám pana Begeho a pana Kalfina, kteří mají na starosti víceletý finanční rámec, jsou tady zpravodají té příslušné zprávy v rozpočtovém výboru. Já je tady tedy vítám. A poprosili bych, aby nám byly aktuální informace o vyjednávání, která probíhají například to nef- na neformální radě pro všeobecné záležitosti v Nikozi, která se konala dávno. Jak víte, tak nás zajímá hlavně ty dopravní eh, aspekty a cestovní ruch a také Connecting Europe Facility a, a klíčová role, kterou podle nás CEF hraje tvoje strategii pro růst, jež by měla překlenout ty současné eh, problémy finanční. Takže se s velkým zájmem vyslechneme, co nám o tom řeknete. Myslím, že to nepřeháním, když řeknu, že máme trochu obavy na tomto výboru, že Connecting Your Facility by nějakým způsobem mohl být zredukován nebo úplně eh, zrušen a to by se nám moc eh, nelíbilo. Nevím, kdo z vás chce začít. Máte to nějak domluveno? Mysleli jsme si, že vám můžeme dát 10 minut, každému z vás tedy. Jestli chce pan Kalfin začít, tak může. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vám chci poděkovat za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání, protože teď se dostáváme do fáze, kdyby parlament měl uh, koordinovat své stanovisko k víceletému finančnímu rámci. Vy jste se zmínil o jednáních, pane předsedo, hovořil jste o vašich obavách. Já bych eh, mohl říci, že eh, ten, eh, to, ten první výraz není správný, protože my teď s radou nejednáme, bohužel. A trošku také sdílím vaše obavy, že rada má ještě daleko k schválení svého postoje a víte, jak rada někde rozhodnutí přijímá, tak by to mohl být kompromis, který Eh, eh, bude mít k logice daleko a rozhodně nebude konsistentní. Takže předtím, než eh, začnou finalizovat svůj postoj, tak si myslím, že je těžké odhadnout, co v tom nakonec bude. Jak už jste říkal, i vy, pane předsedo, minulý týden jsme byli pozváni na zasedání Rady ministrů pro všeobecné záležitosti. To bylo neformální zasedání, konalo se v Nikosi. A jediné téma té rady byla právě, eh, byl právě víceletý finanční rámec. Asi vám mohu říct dvě zprávy, které z toho vzešly. A také vám můžu říct, jaký pocit jsme z toho měli. My jsme o tom hovořili dnes na zasedání rozpočtového výboru. Ta první zpráva je ta, že pan Van Rompuy chce svolat mimořádné zasedání Evropské rady v listopadu. Pravděpodobně to bude 22. až 23. listopadu a toto zasedání by se mělo zajímat, zabývat zejména eh, finančním rámcem. Až dosud to probíhalo na eh, různých jiných eh, radách, ale ještě nikdy ne na úrovni Evropské rady. I ta rada eh, v říjnu má diskutovat o finanční stabilitě, tam má být vložen návrh pana Baroza o bankovní unii a VFR eh, je tam bod číslo 2 a podle našich zkušeností to vždycky dopadne tak, že když je, eh, se má projednat nějaké důležité téma, tak to druhé sekundární téma potom je v pozadí a nikde se o tom pořádně nediskutuje, takže je, bude ta mimořádná Evropská rada v listopadu a ta by se měla výhradně zabývat BFR. A rada chce dospět k obecné dohodě do konce tohoto roku, což je dobře, protože eh, my bychom rádi se co nejdříve dohodli, také protože je tady celá řada legislativních nástrojů, které musí být co nejdříve přijaty a to se vyžaduje určitý čas. A víme, že ten refer má platit od roku 2014. Další, a ta, ta druhá zpráva, je to, že rada ne nějak zvlášť nadšeně, ale přece jen souhlasila s diskuzí o právním základu. A to je, eh, myslím, eh, něco, co by vás mohlo velmi zajímat, protože Eh, to jednání o právním základu eh, Connecting Europe Facility by mělo začít co nejdříve. Nevím jinak, jak to vypadá s Connecting eh, Europe Facility na radě. Byla odmítnuta ta věc o zaměstnanosti. Eh, paní Beres eh, požádala o dialog s radou, ale to bylo zamítnuto. A minulý týden na, tom, na té neformální radě eh, jsme se také dohodli, že se začne diskutovat o všech dokumentech, ale mm, není žádný výhled na jejich definitivní schválení. Dvě hlavní otázky byly diskutovány na Kypru. Byla to pracovní metoda a jak bude spolu spolupracovat rada s parlamentem. A náš pocit z toho je, že ministři se nechtějí pouštět eh, do něčeho, co by se jim mohlo vymknout kontroly. Víte, že je to 65 dokumentů celkem. My jsme se snažili vysvětlit, že je to naprosto všechno pod kontrolou a pokud ministři nebudou mít eh, mandát eh, na něčem dohodnout, tak eh, to schválit ani nemůžu. A potom jsme se dohodli také na tom, že nic není schváleno, dokud není schváleno všechno. Takže nemůže dojít k nějakému narušení těch, těch jednání. A oni říkali, že hlavy států se budu zabývat eh, čísly, tedy konkrétními částkami, ale kromě toho se budu zabývat i dalšími oblastmi. A zase postoj parlamentu je ten, že každé, jakékoliv rozhodnutí rady v tomto ohledu si bude vyžadovat také souhlas parlamentu. Takže se mohou vzájemně domluvit na jakémkoliv balíčku, ale v konečném důsledku parlament nepřijme nějaký FED a kompli, mm, a nepodepíše se pod něco, co nám bude eh, vnoceno, protože to všechno je součástí celého balíčku. Možná jsme trošku nasazovali ta, to, ten náš postoj nebyl nějak formálně schválen, ale myslím, že to odpovídá obecným zásadám našeho jednání. Jsme řekli, že parlament eh, nebude projednávat dohodu šéfů eh, státu, pokud nebudeme mít dohodu o všech ostatních otázek. A pokud se nám podaří to prosadit, tento postoj, tak si myslím, že to zvýší šance parlamentu na to ovlivnit eh, tu výslednou podobu. A druhá velmi důležitá věc, o které se vedla diskuze, byl obsah a keperské předsednictví předložilo dokument, který byl výsledkem jejich bilaterálních konzultací s členskými státy, které vedly během léta. Pokud jste ten dokument neviděli, tak my vám můžeme poskytnout. Ale určitě může dostat také, eh, nebo získat sekretariat vašeho výboru. To je dokument, který v podstatě bychom mohli označit jako provokaci, protože je tady řada jakýchsi exkluzivních eh, nápadů, je tam řada bodů, u kterých některé české státy říkají, že prostě o nich eh, se jednat nebude, protože na nich trvají. Například se to týká toho, že vzhledem k tomu, že není dohoda o navýšení rozpočtu, tak eh, automaticky dojde ke snížení rozpočtu. Ale já myslím, že ta dohoda neexistuje, že to je trošku přehánění, pokud já vím. A za druhé, v tom dokumentu je uvedeno, že pokud budou dělány škrty, tak ty škrty se budou týkat všech politik. Říkají tomu haircut tedy že se horizontálně seškrtají všechny eh, programy a myslím, že parlament eh, není ochoten něco takového přistoupit. Aspoň doteď jsme vždycky říkali, že nepřijímáme škrty a že pokud by chtěla rada se dohodnout na sníženém rozpočtu, tak by rada eh, se musela podívat na jednotlivé programy a snížit některé, ale ostatní navýšit, protože Eh, není potom možné plnit všechny úkoly, které, nebo cíle, které jsme si stanovili. Potom byla věnována zvláštní pozornost eh, Connecting Europe Facility eh, v tom dokumentu a říká se tam, že není žádná velká podpora pro oblast telekomunikací, takže možná, že bylo dobře to z toho vypustit. Zase si nemyslím, že by to bylo předmětem nějaké obecné dohody o těch telekomunikacích ale my bychom byli rádi, kdyby to byl rozpočet, který eh, povede k růstu, že to nebude jenom nějaký účetní eh, dokument. A potom tam eh, je uvedeno, že je problém s těmi 10 miliardami, které mají být převedeny z kolezních fondů do Connecting Europe Facility. Můžeme to brát jako provokaci, jsou tam obsaženy různé myšlenky, jsou tam zmíněno, že rabat by měl být zrušen. My bychom to podpořit po, mohli, ale já si nemyslím, že k tomu dojde. Pak je tam řada další věcí, takže je to velmi zajímavý dokument, já bych vám doporučoval, abyste se s ním seznámili, jsou, jsou to tři, čtyři stránky. Takže to je k obsahu, ale rada je ohledně toho rozdělena zejména o těch rozpočtových věcech. Jak to bude pokračovat dál? Předsednictví chce teď eh, navrhnout další negotiating box. Říkají, že ještě v září, ale možná to bude opožděno. Takže ještě pořád nevím, jaký bude jejich přístup. Já doufám, že nezvolí přístup, který zvolilo dánské předsednictví, tedy že zahrnou všechno. Eh, do toho nekousí ten box pro eh, rozhodnutí hlav státu, protože to pak velmi radikálně omezí možnosti parlamentu vyjednávat o těchto věcech. A další eh, bod, který jsem vám také chtěl říci, je to závěr, jsou to závěry Evropské rady podle Lisabonské smlouvy, je má připravovat předseda Evropské rady, tedy no, prezident Evropské rady, Van Rompuy. A v tomto okamžiku nemáme nějaký mechanismus pro jednání s prezidentem Evropské rady, protože naším protěžkem je Rada pro všeobecné záležitosti. To je otázka, které se budeme muset diskutovat. Eh, předseda parlamentu v kontaktní skupině to budeme muset nadnést a musíme se rozmyslet, jak se k tomu postavíme. Protože aby byl parlament úplně vyloučen, to není možné a my musíme dát jasně najevo, že přijmeme žádnou dohodu, která bude přijata bez konzultace s námi. Takže bychom měli být připraveni na tvrdé jednání. To jsou poslední informace z minulého týdne. A pan Beke mě určitě bude chtít doplnit. Děkuji vám, pane Kalfine. Se Děkuji, pane předsedo. Jen pár úvodních připomínek. Já si myslím, že naprosto zásadní bude, abychom byli sjednocení v těch dalších jednáních. Chceme dosáhnout dostatečných výsledků, až budeme jednat eh, se zákonodárci eh, pro ten vícátý finanční rámec, včetně všechny ty další prvky pro zprávu toho víceletého rozpočtu. A také bych tady chtěl ještě říci, že eh, jsme velice ocenili hosty, kteří přišli, když jsme je pozvali. Myslím si, že nám vysílali velice jasné signály. I od vašeho výboru je, myslím, ta naše spolupráce opravdu velmi důležitá. A teď máme takový pilotní projekt – který byl rozhodnut ehm, při jednání tehdy s maďarským předsednictvím, pak to prošlo ostatním předsednictvími, teď i za kyperského předsednictví pokračujeme, eh, přestože ještě nevíme, jaké budou ty konečné výsledky, ale je to podle mě velmi důležitý pilotní projekt, protože je to poprvé v dějinách, kdy eh, byla delegace parlamentu přizvána k výměně názorů na, na obecné radě pro obranu. Takže já myslím, že když už jednou nám otevřeli dveře, tak je teď budou těžko zavírat. Takže si musíme uvědomit, že hlavně eh, v tom postupu souhlasu pro víceletý finanční rámec, to není spolurozhodovací postup, takže tam eh, musíme opravdu jednat, protože nakonec dostaneme návrh a budeme moci k němu říct jen ano nebo ne. Takže doufejme, že se z toho eh, na radě také hodně naučí a že eh, se nám podaří s nimi postupně naučit lépe jednat a lépe se dohodnout, a to obzvláště eh, v těch oblastech, kde tedy máme ten postup souhlasu. Samozřejmě jsme dvě hodiny jednali o postupech a metodách a doufáme, že příští týden se nám podaří eh, dohodnout se také s kyperským ministrem eh, Andreasem Mavrojanisem, který přijede do Štrasburku, protože pro nás je to samozřejmě jasné. V této chvíli potřebujeme jasně oddělovat ty programy spolurozhodování a postupy pro víceletý finanční rámec, které jsou v rukou parlamentu. A náš sekretariat také připravil eh, takový dokument, kde se jasně ukazuje, kde eh, sdílíme vlastně eh, víceletý finanční rámec a kde musíme mluvit o spolurozhodování. Samozřejmě, že časem budou probrány další zásadní prvky a my rozhodně nebudeme intervenovat u těch programu spolurozhodování my to e, zamítneme, protože to je vaše věc, ale pokud budete chtít nějakou pomoc, třeba nějaká čísla nebo tak podobně, jako posledně, tak my vám budeme vždy k dispozici. E, já osobně si myslím, nechci tedy žádnou kritiku, která by se na mě pak snesla z té rady pro obecné záležitosti. Ta procedura je docela užitečná, ale eh, mně se zdá, že ta rada eh, pro obecné záležitosti chce urychlit eh, tu diskuzi o programech spolurozhodování, možná protože se obávají, protože Evropská rada teď nabírá stále větší zodpovědnost přesto, že Lisabonská smlouva říká v tomto něco trošku jiného, Samozřejmě, eh, že rada by si měla přečíst Lisabonskou smlouvu, aby si ujasnila, eh, v čem máme spolurozhodovací postup a v čem máme postup souhlasu. A myslím si, že je velmi důležité, aby komise, pan komisař Levandovský velice jasně eh, řekl, že komise trvá na svém stanovisku k víceletému finančnímu rámci. Tečka. Prostě myslím si, že je důležité toto stanovisko prezentovat. A co se týká kyperského předsednictví a toho issue paper, tak je to v podstatě taková provokace. Členské státy teď teprve jasněji říkají, co chtějí. A nejenom ty země, které žádají snížení o 100 miliard. Ale i všechny ostatní. A já si myslím, že je také důležité, aby naše výbory předložily stanoviska k té střednědobé zprávě a aby také něco řekli o svých prioritách a o své potřebě vyjádřit možná různé rozdíly, eh, co se týká rozpočtu a propočtu k rozpočtu na radě a eh, politických prohlášení nebo závazků které Evropská rada nebo jiné formace rady v minulosti přijaly. Protože to je velmi důležité. aby nás jen neobvinovali, že my prostě ženeme ta čísla nahoru a že nerespektujeme ty zásady eh, dohody, ovšem je také třeba upozornit, že existuje určitá politická zodpovědnost a že Evropská rada přijala celou řadu závazků, každé tři měsíce různé eh, přijímá, je třeba to tedy vnímat v tomto světle. Bylo to docela legrační. Ehm, byla tam velice dobrá prezentace na večeři. Bylo tam vysvětleno, jak důležitá je telekomunikace a širokopásmové spojení eh, pro komunikaci v Evropě a bilaterálně potom tedy kyperské předsednictví, když jsem s ním mluvil, tak eh, říkali, ano, to musíme zdůraznit. I v našem regionu u Hamburgu se vám nepodaří prodat dům, pokud tam není dokonalé širokopásmové internetové připojení. A je dobré to říci. Samozřejmě, že se musíme eh, soustředit na energetické sítě, ale nesmíme zapomínat na telekomunikace. Co se týká mm, současného postupu, tak eh, teď připravujeme tu střednědobou zprávu. Ten první návrh by měl být k dispozici 14. tohoto měsíce. Budeme o tom jednat 19. na výboru pro rozpočet pozměňovací návrhy pro členy výboru, tedy mm, předkládejte do 26. září. Což samozřejmě znamená, že poté, co všechny ty pozměňovací návrhy dostaneme, tak tam bude další krok, kdy budeme asi upravovat ten náš text, protože nevíme, co se stane 24. Možná dostaneme nějaký nový dokument eh, od Rady pro obecné záležitosti a budou se snažit eh, zacházet ještě dál, nebo naopak. Já myslím, že musíme mít velmi flexibilní postup, který bude vycházet z toho, co se děje, abychom mohli rychle pružně reagovat. Teď se tedy předpokládá, že budeme eh, na rozpočtovém výboru hlasovat 10. 11. října a potom na říjnové plenárce, že by se to odhlasovalo, ale my nevíme, Eh, co se stane. Možná, že bychom mohli hlasovat v úterý, v listopadu na plenárce, ale to je možná příliš pozdě vzhledem k Evropské radě, jestli bychom pak už stihli vůbec ještě dál jednat s kyperským předsednictvím. A nebo by měla spíš rada reagovat na naše stanovisko. To je věc, kterou si ještě musíme rozmyslet, ale myslím, že každopádně potřebujeme velmi flexibilní proceduru, Takže bude možná nutné ještě tu původní zprávu upravovat, abychom reagovali na to, jak se budou vyvíjet jednání. Samozřejmě, že se budeme i nadále setkávat se zpravodaji každý čtvrtek ve Štrasburku aby bylo jasné, eh, co se děje v legislativě i v tom eh, postupu víceletého finančního rámce, ale myslím, že teď máme docela dobrou situaci. Parlament eh, se politicky vyjádřil jednotným způsobem. A pak je tam samozřejmě pár věcí, které si musí vyřešit výbor mezi sebou a to musíme udělat včas, protože jen tak budeme mít šanci na úspěch. Děkuji. Já vám oběma velmi děkuji jen pro vaši informaci. Um, bychom chtěli o našem stanovisku hlasovat 18.9. Takže by se to k vám mělo dostat asi druhý den. Takže bychom to měli stihnout. Mám tady řečníky. Mrs. Ayala, Sander, Mr. Kanchan. Is anybody else wanting to, to speak? Okay, just keep your hands up and we'll put you down. So starting with uh, Dominic for the EPP. Tak prosím, budeme pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji kolegům za jejich úvod. Děkuji za to, eh, že Rainer už eh, více než dva roky za toto bojuje, snaží se eh, dostat peníze z pokladen členských států, což není snadné, ale alespoň už začíná ten dialog. Je pravda, že je to nesnadné, nicméně to stojí za to. Samozřejmě, že na tomhle výboru nás obzvláště zajímá jedna věc a to je CEF. Connecting Europe Facility, to je taková naše veliká možnost, jak eh, přispět k růstu a k boji proti nezaměstnanosti. No a potom je to také samozřejmě možnost, jak postoupit na těch eh, dopravních infrastrukturách v Evropě. Samozřejmě jsou tady určité potíže, mluvilo se tady o té redukci 100 eh, miliard, eh, některých příspěvcích, které nebyly vůbec vyplaceny a tak dále. To je zřejmě váš denní chléb, o tomhle se jednáte každý den, ale když takhle eh, navrhujeme komisi 50 miliard, tak je to v podstatě polovina těch 100 miliard, které rada chce zrušit. No, já nevím. My se toho trošku obáváme, protože slyšíme všechny státy na radě, jak mluví o růstu a nutnosti bojovat proti nezaměstnanosti a pokroku a tak dále. A když potom eh, přijdou do Štrasburku nebo do Bruselu, tak to vypadá, jako kdyby to byly úplně jiní lidé, úplně jiné vlády. Já bych tady chtěl eh, jenom říct jednu věc, která nám dělá velké starosti. Vy jste před chvíli říkal, že považujete za důležité, aby eh, ty tematické výbory zahájily diskuzi s radou. Je třeba tady připomenout, že ta diskuze musí začít bez nějakých čísel, protože e, to je vaše stanovisko, stanovisko výboru pro rozpočet. Chcete, aby ty tematické výbory pracovaly na e, těch věcních legislativních otázkách a zatím si tedy myslíme, že o těch číslech by se mělo mluvit jen v případě CEF. A já každopádně e, ještě mluvím s výborem REGI, kteří chtějí ty finanční prostředky odčerpat z toho mechanismu pro interkonekce, propojení. Já musím říct, že eh, to se nám tady na výboru nelíbí, ostatně z důvodu, který tady já tady nebudu zacházet eh, do těch jednotlivých částek, eh, ale já mám takový pocit, že nás tak trochu vydírají že vám to dáme jen pokud a eh, tak dále. Já nevím, jestli to je realistické, ale chtěla jsem říct, že pokud se eh, sníží ten mechanismus eh, centralizované zprávy o těch 100 miliard, tak podle mě to v podstatě úplně vyloučí země, které teprve přistupují k TNT. Proč? Protože financování tohoto mechanismu ještě mimo fond soudržnosti je poměrně slabé. Jedná se o financování těch daných členských států, eh, které je často vyšší než 50 A my víme, eh, že ty peníze z koheze tam jdou v podstatě z 80 a víte, jak to často potom končí při těch investicích, ono to spíš eh, jde na nějaké bazény místní než na evropské projekty, ale nemůžeme z toho úplně vyloučit tu otázku evropské infrastruktury. Samozřejmě, že to má přidanou hodnotu. Hlavně pokud se to neudělá, tak to úplně položí celou tu snahu evropskou integraci. A já bych to uzavřel uh, s jednou věcí. Stanovisko komise já si myslím, že komise nehájí kohezi z důvodu, o kterých jsem tady mluvil, ale ono je to úplně jiná diskuze, ale já chci jen eh, říci, že oni tady sice předložili nějaká doporučení, ale potom na trialog přijdou se stanoviskem, které bude úplně opačné než stanovisko našeho výboru. A já osobně mám pocit, že váš výbor, výbor pro rozpočet, eh, může zahájit diskuzi o tomhle a konec konců eh, pan komisař Levandovský mluvil také v tomto smyslu. A myslím si, že by bylo opravdu eh, nechutné, kdyby tam parlament přišel s dvěma různými stanovisky na ten trialog, to bylo opravdu neudržitelné. My se musíme prostě nějak dát dohromady, protože jinak eh, by to mohlo skončit špatně, s námi, nikdy nepodaří se dohodnout. Protože je to velký evropský projekt pro růst a také je velmi viditelný, takže je to opravdu důležitý projekt. Paní Ala Sender? Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím s tím, co říkal pan Rike s některými jeho body a děkuji za vaše informace a za pokrok, který jste na tom učinili. A to přes eh, potíže, které jsme měli, je opravdu dobré vidět, že konečně eh, se dosáhlo nějakému pokroku a, a že rada konečně pochopila, že to prostě nemůžou udělat úplně sami, že bude třeba začít eh, trošku jednat že bude třeba nějaká výměna názoru. Náš velký problém je, že my se snažíme jednat s komisí, jenomže se na ně obracíme v době, kdy tak činí i jiné výbory. Já myslím, že prostě musíme hajit nějaký správný eh, rytmus. Vaše práce bude právě koordinace těch jednání. Nemůžete jim říct, že budete mít za vaším rozhodnutím 80% parlamentu, když všichni víme, že tomu tak není. Víte, že budou potíže s jednotlivými výbory, eh, předsedy výboru. Já doufám, že se nám podaříte 80% podpory díky práci pana Bögeho a pana Kalfina. Nicméně opravdu bude třeba, abychom se na tom dohodli. Já souhlasím s našimi experty, s těma zpravodaji. Pan Kalas nám často říká, že je tady riziko, že celé miliony eur e, zmizí, budou staženy z CEF nebo půjdou zpátky do fondu soudržnosti. My eh, jsme se snažili zdůraznit eh, důležitost tohoto mechanismu už nějakou dobu, protože je pro soudržnost velmi důležitý. Právě tam bychom měli investovat, pokud chceme větší soudržnost. jsme to konzultovali a všichni uznávají, že komise dělá eh, vše, co bude v jejich silách, aby zajistili, že budou finanční prostředky na provedení těch projektů, které potřebujeme. Takže ty obavy jsou takové dost vágní, protože pokud ty peníze nepůjdou do fondu soudržnosti, tak to v podstatě bude znamenat, že nesouhlasí s propojením Evropy. A co se s těmi penězi vlastně tady stane? Úplně zmizí? To se musíme ujasnit. Souhlasím mm, s tím, co jste říkali o telekomunikacích. Ano, historicky musíme mít na paměti, že ve členských státech existují velké společnosti, které poskytují telekomunikace, které v nás vlastně udržují jaksi v kontaktu, které zajišťují určitou soudržnost. Možná, že byste nám mohli říct, jestli se nám podaří propojit Evropu i s tím minimálním financováním, abychom měli nějakou funkční síť, která zajistí prostě nějaké minimum komunikace. protože jinak můžeme říct, že parlament s tím prostě nebude souhlasit. Paní Meissner, prosím vás, já vás ještě musím poprosit, pan, pan Kančan musí odejít a, a je až na konci toho seznamu řečníku, tak by vám nevadilo, abych ho nechal mluvit před vámi. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já jsem si byl jistý, že mi to dovolí. Ne, promiňte, ale já jsem chtěla využít eh, této možnosti, abych odpověděl na tu provokaci rady. Možná něčím takovým podobným, protože já jsem si jist, že před hořícím domem v nějaké zoufalé situaci eh, musíme mít eh, jasno v tom, jaký bude další vývoj. Před hodinou se tady mluvilo o těch nových sítích t, A mluvili jsme tam o velkých investicích, o velkých částkách. A jsem si jistý, že na tom dalším výboru, na který chodím, eh, probíhá diskuze o TENě, o telekomunikacích. A tohle všechno, všechny ty úvahy, o infrastrukturách jde v podstatě proti tomu, co potřebujeme, abychom to zrealizovali, protože uvědomte si, že ve státech a v regionech už prostě není ani euro, alespoň mluvím za určitou část Evropy, jistě tady existují nějaké výjimky, ale vzhledem k tomu, že teď žijeme v solidárním světě, tak si myslím, že by bylo dobré to vnímat trošku širším způsobem. A takže já si myslím, že tady máme dvě možnosti. Buď to vezmeme těch pár peněz, co tam zbývá, a spíše, než je dávat do nějakého úplně ztraceného fondu, bychom měli zajistit, že eh, se vydají eh, dvěma cestami. Jednak eh, takový zvláštní příklad, který ale Mm, podle mě je docela dobrý příklad, to je ten eh, fond EDF pro energetickou úspornost. Eh, vytvořili jsme eh, takovou pokladnici, kam jsme dali 220 milionů na základě předchozích úvah a odhadů. A teď se vytváří různé iniciativy a projekty, Samozřejmě, eh, že musí být skutečně proveditelné, protože se na to ještě podíváme eh, předem. Chceme financovat jen projekty, které jsou skutečně proveditelné a ne takové, co zůstanou jen na papíře. Takže si myslím, že bylo dobré eh, vytvořit nějakou další takovouto pokladničku pro infrastruktury, abychom zajistili, že budeme mít k dispozici prostředky, aby se potom mohli účastnit ti investoři. A další eh, věc, další cesta. Eh, my jsme tehdy vzali 200 milionů z rozpočtu a dali jsme je jako záruku pro tento a příští rok. A tohle je věc, eh, která by se měla stát běžná na příští finanční rámec 14 až 20. Měli bychom prostě mít dostatečné finanční zálohy, abychom mohli poskytnout takovéto záruky. To je taková hypotéza B, Project Bond. A to teď nemluvím o něčem, co já považuji za zásadní politické rozhodnutí, totiž, že by Evropa měla jít na finanční trh a ne proto, aby tam splácela nějaké staré dluhy, protože je tady teď velký zmatek, když se mluví o těch dluhopisech, o těch bonds. Já si myslím, že bychom tam měli jít eh, s takovým balíčkem pro budoucí rozvoj. To přece zajímá všechny. My tady přece nechceme amortizovat nějaké dluhy. Měli bychom ode dneška jít na finanční trh a hledět vpřed. A prostě udělat ten krok, který eh, od nás čekají a dosáhneme tak eh, našich cílů. Vytvoříme infrastruktury, které jsou naprosto nutné a za druhé se nám konečně eh, podaří dostat se z té černé díry ekonomické, ve které se teď nacházíme, abychom našli konečně nějaké řešení. Takže podle mě eh, toto je odpověď na tu provokaci ze strany rady. Tohle je způsob, jak skutečně změnit směr. A je mi líto, že tady teď nemohu zůstat a musím jít. Děkuji. Jak jste si asi eh, všimli, tak Antonio eh, je vášnivý zastánce projektových dluhopisů na našem výboru. Slovo má paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Antonio ještě neskončil, nebo mohu už si vzít slovo? Myslela jsem si, že jestli bude ještě dál mluvit, že bude lepší, abych počkala. Eh, dobře, děkuji eh, panu Kalfinovi a Begemu za to, že přišli mezi nás. Eh, to je pro nás velmi dobré a finanční prostředky jsou pro nás pro všechny velmi důležité. Jste oba zpravodaji pro tuto záležitost ve vašem výboru a pro nás ten T uh, guidelines i connecting facilities, že to je pro nás velice důležité a my proto máme také dva zpravodaje, takže to ukazuje, že opravdu i pro nás je to důležité. Uh, Myslím si, že toto jsou pro toto období opravdu eh, v našem výboru ty nejdůležitější záležitosti. Nechci se opakovat, ale myslím si, že je důležité to ještě jednou zopakovat, abyste viděli, že je tady opravdu velká jednota v názorech frakcí, eh, aby eh, CEF i Guidelines, pokud jde o MFF, že tady je potřeba to podpořit, všichni chceme jednotný trh, pro podporu evropských občanů, pro jejich budoucnost a já si myslím, že proto jsou všechny infrastruktury velice důležité, telekomunikace, energie a tak dále. My tady samozřejmě zastupujeme pouze dopravu a e, některé hlavní a globální cíl e, e, infrastruktury a sítě. E, o tom teprve rozhodujeme a budeme potřebovat finanční prostředky. Já vím, že členské státy e, se potýkají s problémy, finančními problémy, všichni si to uvědomujeme, ale jsme pevně přesvědčeni, že se vyplatí e, zuby nechty hájit těch 50 miliard, z čehož zhruba 30 jde pro, na dopravu. Těch 10 miliard, které měly být určeny na soudržnost, které byly spochybněny, a bylo řečeno, že možná nebude dobré dát to eh, eh, tedy tomu oboru pro dopravu, ale že by možná členské státy by si to měly ponechat. A my jsme si říkali, že by bylo lepší to nechat v tom celkovém eh, balíčku a my bychom vám chtěli říci, že pro náš výbor je to velice zásadní, ne proto, že by bylo e, zajímavé tady budovat nějaké infrastruktury, že by nás to tak bavilo, ale protože je to opravdu zásadní pro budoucnost. Antonio, Antonio Kančan tady hovořil hodně o projektových dluhopisech, je to velmi důležité ono už to je v rozpočtu 2013, netýká se to jenom MFF a my bychom chtěli dokázat, že Oliren má pravdu a že ty peníze eh, že eh, se takto eh, dá generovat více prostředků. Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo, protože potom by těch 50 miliard stačilo na zaplacení všeho, co potřebujeme. Potom drobná připomínka závěrem. Integrovaná námořní politika, eh, to je také důležité, na to potřebujeme také málo prostředků. My jsme si tam eh, zřídili zvláštní kategorii, eh, morská politika a hospodaření námoři, to je velice důležité, je to drobná položka, ale myslím si velmi důležitá. Děkuji paní Dura. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat našim vyjednavačům. Myslím si, že ty informace mezi námi jsou dobře vyměňovány, to je velmi dobré na všech úrovních ve vyjednávání, ať už se to týká jednání s radou, s eh, předsednictvím parlamentu i s naším výborem. Chtěla bych zdůraznit několik věcí. To, co říkal pan Rike, je pravda. Samozřejmě nechceme z eh, eh, pokud jde o Connecting Facility, Europe Connecting Facilities, a e, samozřejmě i tady, pokud je o cel, e, globální sítě, tak tady musíme mít silnou pozici. Doufáme, e, i pokud je o tu celkovou záležitost, že tady budeme mít ambiciozní pozici. A jinak ta diskuze o hemicyklu má dopad na okamžik, kdy budeme hlasovat o té střednědobé smlouvě. To je to je důležité Já myslím si, že ten harmonogram je stejně důležitý jako ten obsah. A e, já si myslím, že proto bychom tady měli mít tu mini plenární schůzi. Je jedno, kde ji uděláme, ale e, pokud bychom to odložili, tak by to bylo v naší nevýhodu. Bylo by to proti nám, ale o tom si promluvíme později. Dále. Myslím si, e, že je v našem zájmu, pokud jde o zprávu Simpson, kterou přijmeme, o víceletém finančním rámci, bylo by dobré, abychom tady kladli důraz na spolupráci eh, v oblasti dopravy, eh, pokud jde o interoperabilitu eh, a další věci vedle Connecting Europe Facilities. Musíme tady zdůrazňovat přidanou evropskou hodnotu v dopravě a Musíme tady eh, také hájit v této zprávě dobrou eh, koherenci mezi různými programy, mezi všemi oblastmi, do kterých eh, investujeme. Ano, samozřejmě zatím pracujeme bez čísel, už jsme to dělali dopoledne a pokud kyperské předsednictví bude pokračovat v tomto postupu, takže mm, že vlastně nemají zatím konkrétní čísla, tak Eh, tak uvidíme, jak to zkrátka půjde a zatím tomu dávám důvěru a v každém případě vám děkujeme za to, eh, že hájíte naše zájmy. Slovo má pan Zéle, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat eh, oběma kolegům za jejich vyjádření. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci a chtěl bych nejprve začít takovou širší politickou záležitostí. MFF eh, to je něco, co nás přivádí k tomu horizontu 2020 a, a samozřejmě eh, potom tady budou další smlouvy a, a ehm, zároveň eh, bych tady chtěl uvést jeden politický argument. Pokud chcete, aby Evropa byla federálnější, tak potřebujeme Eh, mít eh, jisté kroky v rozpočtu, musíme se možná eh, přiblížit tomu, jak je to v USA. Tam jsou hodně zaměřeny na výdaje, je tam třeba obrana a tak dále. A je to vždy určité procento z HDP. Hm, když tady hovoříme o 2020 a MFF, tak je potřeba uplatňovat tento politický argument. Není možné finanční politiku pouze přenechat Bruselu nebo Frankfurt, Frankfurtu a teď, když se e, vrátím e, k naší věci, k našemu výboru, tak e, musíme si uvědomovat, že CEF skrývá jedno nebezpečí, protože už jste tady hovořili o těch informačních technologií. Když tady dostanete 10 miliard z 50, tak když to tam bude sníženo, tak to bude jenom 40 miliard a Eh, je tady 2,5 eh, z HDP, pro, eh, je to strop pro mnoho zemí a samozřejmě je to vede k tomu, že oni potom říkají, tak vy, vyměňme těch 10 miliard z Connecting Europe Facility a přesuníme je jinam, ale pokud tam bude dalších 10 odsunuto pryč, tak to bude 30 a pak se řekne, dobře, tak to snížíme na polovinu, bude to 15. A co potom zbyde pro CEF? země eh, v soudržnosti nevyužijí eh, žádný eh, z těch koridorových projektů, protože míra spolufinancování je velmi nízká a oni nejsou ochotni tu svou část naplnit. Takže pokud je o rok 2020, tak tam budeme mít méně při propojenou Evropu, budou větší rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezi západní částí Evropy a periferními části Evropy. Takže my, politici, musíme myslet 7-8 let do budoucnosti a musíme to mít na paměti. Děkuji. Pan Dibáker. Děkuji, pane předsedo. Já pouze uh, mám tři eh, otázky. Samozřejmě jsem rád, že jste mezi námi a eh, asi jste pochopili, jak je CEF pro tento výbor eh, důležitá a zároveň to také souvisí s TNT a já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké podrobnější informace eh, o tom, eh, jak váš vyjednavací tým nebo vyjednavací tým rady vidí propojení mezi těmito dvěmi věcmi, protože pokud sníží rozpočet pro CEF, tak to bude mít dopady také pro ten T, protože to vzájemně souvisí. Další otázka s tím také souvisí. CEF eh, má rozpočet a pokud bude snížen, tak tak jak už říkal pan Kanšán, tak tam je něco, co bylo naplánováno na inovativní finanční nástroje, má tam být eh, pakový eh, efekt a pokud snížíte rozpočet, eh, tak potom se sníží i hm, ty finanční prostředky, ta páka bude sice stejná, ale vlastně ty peníze, které takto budou generovány, budou mnohem menší. Takže to také ovlivní kolik, to, kolik projektů bude moci být financováno. Další věc se týká těch 10 miliard z Fondu soudržnosti. Já si myslím, že jsou tady dobré důvody, proč to ponechat v rámci CEF krev. A e, nedávno byla zveřejněna zpráva e, o financování prostřednictvím politiky soudržnosti a bylo zcela jasné, že peníze nebyly vynaloženy e, korektním způsobem. Takže pokud tam bude těchto 10 miliard, v, tě, v rámci CEF, tak to bude smysluplné. Takže bych vás chtěl vyzvat, abyste o to usilovali, eh, nejenom eh, v rámci parlamentu, ve výboru regi a tak dále. Je velice důležité, aby to bylo eh, v CEF ve prospěch těch dotčených zemí, protože to bude souviset i s dalšími investicemi v Evropě. Takže to je vše. Děkuji. A já bych možná k tomu něco dodal. Pro nás je velice důležité, pokud je o CEF, evropská přidaná hodnota a fakt, že, a budu naprosto upřímný, nevím, důvěřujeme členským státům, protože pokud budou mít možnost eh, říct, co oni si přejí, tak tam nebudeme mít projekty s přidanou evropskou hodnotou, budeme mít pouze národní projekty. Uh, a to je ta naše velká obava. E, to je takový e, damoklův meč, který se nad námi vznáší. Pane e, Kalfin, chcete začít? A pan Bege bude pokračovat, anebo se chcete prohodit? Tak pan Bege může začít. Že to je v celku jedno, protože my máme na všechno stejné názory. Takže Například tomu, co říká pan Rike. Teď už ta debata probíhá, ale bez eh, konkrétních částek. Abychom se vyhnuli střetnutí v parlamentu, konfliktu různých názorů. Na druhou stranu ale všichni vědí, eh, kolik těch peněz je. Víme, že přišel návrh komise, týkají se i CEF, Dál máme eh, zásady ve zprávě SHARE, kde se mluví o základu 2013 plus 5%, co je potřeba k naplnění všech politických slibů a povinností, včetně eh, Lisabonské smlouvy. To je spojeno s další větou, kde je řečeno, že pokud rada nebude připravena této částky poskytnout, tak my vyzýváme radu, aby definovala negativní priority, které nebudou financovány. Protože to je jeden z těch hlavních prvků, kteří, který pořád chybí v té veřejné debatě a netýká se jenom transevropských sítí. Týká se to zahraničních věcí, rozvojové politiky, toho, jak eh, vynaložit 3% HNP na eh, vědu výzkum. Pokud eh, tyto cíle se nám nepodaří snížit, tak to bude znamenat snížení těch částek. Znamená to, že nedosáhneme také našeho cíle 0,7 NP na rozvojovou pomoc. Jenom několik eh, českých zemí to plní. To prakticky nejde v, těch, eh, v tom, co požadují členské státy. Takže buď je potřeba snížit ty konkrétní sumy, a nebo budete muset odložit nebo nesplnit některé ze svých slibů a povinností. A já tedy odmítám to, že rada pravidelně přichází s některými novými úkoly nebo sliby a povinnostmi a tak dále a přitom vůbec nedbá na to, že my jsme druhou částí rozpočtového orgánu a že to všechno, co rada rozhoduje, má také své rozpočtové dopady. Co se týče těch eh, problémů s regionálními projekty, pokud se nám nepodaří to vyřešit tady v parlamentu, tak to bude muset vyřešit Evropská rada. A já si nemyslím, že to řešení by bylo úplně ideální. Takže podle mě by koordinátoři a předsedové a zpravodajové příslušných výborů měli společně najít řešení. A pokud dojde ke, ke konfliktu, také mezi konference, v rámci konference předsedů, tak bylo potřeba všechny uzavřít v jedné místnosti a nechat je tam, dokud se nedohodnou. A dále asi znáte to základní pozici, kterou jsme přijali v kontextu zprávy Shore. A sice, že se zmrazí částky na politiku soutečnosti 2007 až 2013 ve starých cenách. A potom mrazí také eh, ten, eh, ty výdaje na zemědělství na úrovni roku 2013. Je teď jasné, že ať už bude jakýkoliv výsledek těch eh, čísel u VFR, některé státy pořád chtějí seškrtat to o 100 miliard, tak parlament se nemusí vzdávat toho 2% deflátoru, který je stanoven ve VFR. Nepřijde ten je automatický a ten bude platit, dokud nebude schválena dohoda. A to je také součástí naše vyjednávací pozice a to je také součástí toho manevrovacího prostoru, který možná nakonec budeme mít, bez toho, abychom eh, museli zacházet do nějakých strategických podrobností o zadlužení. Také plně souhlasím s tím, že v tomto kontextu je potřeba vést diskuzi o inovativních finančních nástrojích. Už to tady bylo řečeno, pan Kalfin to říkal. Máme například záruční fond v rozpočtu, který ručí za činnost Evropské investiční banky ve třetích zemích. A v rámci jednání toho stávajícího finančního rámce jsme se snažili eh, podpořit ty inovativní finanční nástroje pro dopravní sítě, pro CEF, pro vědu a výzkum. Takže bychom neměli jenom utíkat eh, před eh, touto otázkou, ale snažit se přejít s novými nápady. A parlament by se toho měl účastnit diskuze o těchto alternativních nástrojích. Ale ztrácet zřetele toho, co se nám podařilo dosáhnout například v rámci kodecize o transevropských sítích před několika lety. My jsme definovali těch 30 nebo kolik eh, prioritních projektů, takže tím, že se mluvíme na možných zárukách, bychom mohli ovlivnit také strategické prvky, které eh, vyplynou z těchto finančních nástrojů. Ať už jsme extrémně proevropští, nebo jsme eh, pouze pro to, aby fungoval vnitřní trh, tak cokoliv, co povede k dokončení vnitřního trhu, telekomunikace, služby, energetika a tak dále, tak to všechno by mohlo přispět k posílení hospodářského růstu a zaměstnanosti. Takže i e, nad těmito alternativami bychom se mohli zamyslet, ale při splnění základních podmínek paní Majsterová ty podmínky také zmiňovala. Co se týče námořní politiky, tady se máte na mysli spíš e, infrastrukturu. A komise k tomu něco navrhla. Souvisí také s IAT, e, s výzkumem v té námořní oblasti kde bychom měli více podpořit aktivity na evropské úrovni jako základ pro příští hospodářský růst. Co se týče kritiky politiky soudržnosti, Já vám můžu ukázat, eh, v podstatě je to možná v každé oblasti, že existuje nějaký deficit, ale je třeba spodívat na jaké jakých typů projektů se to týká. Jak eh, vůbec v praxi provádět eh, lepší dohled nad vynakládanými prostředky. Jinak to fungovat nemůže. Ale také si myslím, že teď je správný okamžik, abychom v rámci diskuse o rozpočtu a kodecize vyzvali všechny vyjednavače, aby zjednodušili pravidla. Nemůžu souhlasit s tím, že v některých eh, programech je administrativní zátěž pro komisi nebo pro členské státy eh, vyšší. To rozhodně není možná přípustné v eh, kontextu rozpočtové konsolidace, jak jsem to říkal i včera, o zemědělství, že teď v této důležité fázi rozpočtových jednání bude potřeba spírat také na byrokracii, jestli mm, vůbec dosahujeme ty cíle, které mm, jsou uvedeny v těch pozměňovacích návrzích a jestli ta pravidla, která se snažíme vymyslet a se má by byla lepší než naposledy, vůbec eh, vedou k méně byrokracie. a co se týče strategie, o tom mluvila paní Duhan, tak si musíme společně probrat některé strategie za zavřenými dveřmi, které by mohly vést k tomu, jak eh, také s kyperským předsednictví eh, se dohodnout, abychom nevypadli ze hry, ale teď musíme počkat na předložení předběžné zprávy a stanovisek. Také jsem viděl předložené pozměňovací návrhy od členů výboru. Někteří tam poukazují na VFR a někteří eh, tam poukazují na to, co souvisí s kodecizí. Ale co je překvapivé, je, že nikdo se nezmiňuje o Galileo Etno, o těch velkých e, projektech. Eh, a my jsme v zásadě pro jednotnost rozpočtu, ale tyto částky, které, eh, které budou muset být integrovány, jak ty ostatní programy, které jsou zájem parlamentu, tím utrpí a utrpí hodně. Protože ty částky se sníží, A musíme se vyhnout tomu, aby v budoucnosti protože dojde k dohodě, že eh, objem rozpočtu má být pouze 1% HNP, tak to ohrozí jednotu rozpočtu do budoucna. A ohrozí to i další projekty. Může se stát v budoucnosti, že eh, třeba nějaký projekt podpoří pouze 10 států a komise bude souhlasit s národními příspěvky ale my teď bojujeme za integraci všech těch prostředků. Teď je to tedy velmi otevřená otázka. Naše zásadní stanovisko je to, že ty částky musí být integrovány bez toho, aby došlo k negativního dopadu na CEF, na vědu výzkum a na transevropské sítě. Děkuji vám. Já nechci znevyšovat vaší trpělivosti nebo trpělivosti členů, ale chtěl bych poukázat ještě na jednu věc, jen tomu, že jste hovořil o evropské přidané hodnotě. V jsme se bavili jednak s přáteli soudržnosti, jednak s přáteli better spending, protože better spending rozhodně nevylučuje lepší soudržnost. A proto jsme se dohodli na tom, že bude vytvořena skupina pro evropskou přidanou hodnotu. Tam bude 27 členů. Možná, že to je jeden způsobů, jak dále postupovat evropského rozpočtu. Prakticky pro všechny eh, státy jsou evropské rozpočtové prostředky investičními, nebo eh, financují se z toho investice ve členských státech. A my si musíme uvědomit, že jeden eh, z mála nástrojů, které stimulují evropskou ekonomiku, je právě evropský rozpočet. A to, pokud je eh, správně eh, řízen a správně schválen. To jsem chtěl říct na závěr. Já vám oběma mnohokrát děkuji za to, že jste za námi přišli a že jste nám podali informace, že jste odpověděli otázky členů My eh, vlastně v té diskuzi budeme pokračovat, až odejdete. A to, co říkal pan BG, že některé ty, některé ty pozměňovací návrhy eh, se týkají spíše běžného rozpočtového postupu, mm, jsem si tady napsal, to jsem také chtěl říci, takže myslím, že to ostatní pochopili. A určitě se to odrazí také v tom stanovisku, který dostanete od našeho výboru asi za týden nebo tak. Takže vám ještě jednou děkuji, jsme velmi rádi, že jste obětovali svůj čas a děkuji také za to, že jste tomu věnovali tolik času. I vaši spolupracovníci určitě museli strávit hodně času energie na jednání eh, s radou, jak já jim říkám, s našimi nepřáteli. Možná se vzpomínáte, že jsem kdysi říkal, že rada je Krokodil, který se schovává pod hladinou eh, vody a když to člověk nečeká, tak se z vody vynoří a zakousne se do vás. Pořád si myslím, že to je dobrý příměr rady a děkuji vám. Naschledanou. Okay, next item is... Další bod eh, je 11 eh, stanovisko k VFR. Chtěl bych jenom vysvětlit, eh, že vzhledem k prázdninám to nebylo přeloženo ještě do všech jazyků, ale vzhledem k tomu, že tady máme oba zpravodaje, tak bychom mohli využít té diskuse s nimi a zohlednit i to, co říkali oni. hlasování 17. září už je mm, víceméně plné, takže možná bylo dobře to udělat teď a tím bychom také se mohli domluvit příští týden na kompromisech ve Štrasburku. Mnoho předložených pozměňovacích návrhů je kompatibilních s mým stanoviskem a některé zacházejí do příliš velkých podrobností a některé by měly eh, být probírány v rámci řádu legislativního postupu a ne v rámci tady rozpočtového postupu. A potom jsem chtěl zmínit pozměňovací návrh 13, který je ode mě, který se týká některých rozpočtových položek a chci pouze poukázat na to, že jsme konzistentní s tím postem, který prosazují zpravodajové, že jsme tím nepadli do pasti rady. V podstatě si myslím, že podrobnosti by měly být v tom legislativním postupu, hlavně pokud se cel týče. Naše stanovisko by mělo obsahovat jasné výstěžné sdělení radě, ale také eh, by měla vyjadřovat postoj eh, parlamentu. A to je znamená, že potřebuje dostatek prostředků na dopravu, že to je důležité pro hospodářské oživení, pro vytváření zaměstnanosti a tak dále. Takže to bych tak eh, ponechal. Pak jsou tady některé pozměňovací návrhy, které podpořit nemůžu, a to proto, že by měly být součástí toho legislativního postupu. Ale obsah těch návrhů je vlastně docela dobrý, takže já se pokusím a se k tomu vrátit a najít nějaký kompromis, aby se to, jenom abych vám řekl, ty, které jsou pro mě problematické, 2347 od paní Ayla Center, 511, 23, 24 od paní Durand, 9 od pana Debakera, 10 a 25 od pana Deveraka a 20 a 22 o pany Taxery. Taxery. Ale já se ještě zamyslet nad tím, jestli bych ten obsah nemohl eh, zohlednit eh, a přitom zabránit tomu konfliktu nebo rozporu mezi řádným exaktním postupem a postupem pro schvalování fere. E. Potom je tady řada návrhů, u kterých určitě dostaneme kompromisy, je to číslo 14 a 31 o finančních nástrojích, potom 26, 27, 28, to se týká ITS, ETS, myslím, že eh, tady také budeme schopni dosáhnout kompromisu, potom je tady užitečné doplnění, to je číslo 1 od paní Ayla Sender, 3 od pana Riketa, 6 21 od paní Tykal, pana Debakera z číslo 17, 19 od paní Meissner, 30 od pana Vandalena a 36 to se týká malých a středních podniků a cestovního ruchu. Takže to jsou věci, které bych mohl přijmout. Tolik tedy k tomu, co já, jak si já se na to dívám. Pouze vám připomínám, že hlasování je naplánováno na 18. září. A rozpočtový výbor, jak jste slyšeli, potom bude 18. října. E, má někdo něco k tomu? Souhlasíte s tím? Já um, jsem spokojená s tím, co jsem od vás slyšela, pane předsedo. Počkáme se na ty přepracovat, to přepracovanou verzi. Některé z pozměňovacích návrhů já nepodporuji. Z těch důvodů, které už jsem říkal, ale to, co je v nich obsaženo, je správné, takže se pokusím s tím něco udělat a příští týden vám předložím přepracovaný návrh. Všichni, jsou, všichni s tím souhlasí, v tom případě vám děkuji, už nic nemáme pro různé a tím pádem naše zasedání se celé Děkuji před tlumočníkům a příští schůze bude v Bruselu 17. září 15 hodin.